<clears throat> Meine, Damen und Herren, please, perhaps we can start. začít. Dámy a pánové, rád bych vás všechny přivítal. hned bych chtěl přejít k bodu 1 našeho programu, a sice návrh ehm, našeho programu. Všichni jste obdrželi návrh návštěva předsedy výboru pro vědu, technologii ehm, z USA. Eh, to bylo zrušeno. Eh, tento pán se nemohl dostavit, takže to pro nás znamená, že tento bod si můžeme v programu škrtnout. Což pro koordinátory znamená, že hned po slyšení eh, v 17 hodin začneme se setkáním koordinátorů žádná přání po změnách, tak bych toto považovala za schváleno. Děkuji vám. A kromě toho už nemám žádné informace, které bych vám měl sdělit. Zprávy ze zasedání, zápisy jsou k dispozici, pokud je nějaký zájem. Takže toto je taky v pořádku a tímto se mu dostaneme rovnou k bodu číslo čtyři: minislyšení k bezpečnosti dodávek plynu. K tomuto tématu jsme se před nějakou dobou rozhodli, že k tomuto uspořádáme slyšení, protože eh, se budeme chtít na tuto tematiku podívat trošku více zblízka. Máme v úmyslu eh, se, si mm, vyslechnout i návrh komise, podívat se na návrh komise, zvláště v souvislosti s průmyslově politickými úvahami. Na to jsme přizvali experty. Pochopitelně ehm, také je tady náš místopředseda, um, tedy příslušný zpravodaj, lépe řečeno, pan Vidal Quadras. A rád bych také přivítal experty, což je pan Bolc. Bohužel eh, musel krátkodobě odříct, za to tady máme jeho pana kolegu, pan Van eh, Böhmen je tady, pan Kramer a pan profesor eh, Betzüge. Dohodli jsme se na tom, že každý odborník bude mít asi 15 minut, zhruba 15 minutek pro svou prezentaci. A takže vlastně bychom mohli být, za, začít okamžitě se slyšením, leda, že by kolega Vidal Quadras chtěl předem něco ještě sdělit. Není tomu tak. Dobrá, takže si myslím, že můžeme rovnou začít pořadí, jak jsme si ho naplánovali. A jako prvního bych eh, přivítal pana Michaela Šmelcera. Předávám mu tímto slovo. Uh, uh, Děkuji za toto pozvání. Jsem tady jsem tady dnes za Evropskou skupinu regulačních eh, úřadů pro eh, plyn, pracuji pro e-control, což je rakouský regulační úřad, který je zodpovědný za plyn. A jen bych eh, chtěl ještě věc dodat, protože to je zcela odlišná situace ve srovnání s ostatními regulačními úřady. V Rakousku regulační úřad je zodpovědný také za určité otázky související s bezpečností dodávek. V Rakousku tento úřad je zodpovědný za prevenci prevenci, kri, krizovou, eh, kri, prevenci krize, to znamená, musí se tady implementovat krizový prevenční plán a také je zodpovědný za monitoring. A na základě této zkušenosti eh, také přednesu svou prezentaci. Pokud se podíváme na situaci, eh, kterou jsme zažili na začátku tohoto roku, v prvních dvou týdnech ledna, tak lekce, které jsme se z toho mohli poučit, byly tyto. Viděli jsme, že je velice důležité, abychom měli dobře fungující vnitřní trh s prhem. Eh, s plynem také jsme eh, v některých oblastech v Evropě, zvláště v jiho, východní Evropě, tam, kde trhy ještě nejsou vzájemně propojeny, eh, tak jsme viděli, že problémy byly daleko větší, než tomu bylo v jiných zemích, kde trhy jsou propojeny a kde je daleko jednodušší mít flexibilní eh, systém eh, dopravy s plynem. Eh, také jsme viděli, že v situaci, kterou jsme zažili na začátku roku, je velice důležité, aby dodavatelé byli schopni kupovat plyn v likvidních obchodních místech od jiných dodavatelů a proto dobře fungující vnitřní trh s plynem je nejlepší zárukou pro bezpečnost takovýchto dodávek. Také jsme mm, zažili a myslím si, že to mm, jsou také zkušenosti, které jsme zaznamenali v Rakousku, že je lepší nechat trh um, eh, fungovat, eh, co, je, tak, co tak dlouho, jak je to možné, protože v této situaci dodavatelé a také provozovatelé infrastruktury a sítí a zásobníků jsou schopni nalézt celou řadu eh, řešení a nemusí hned začínat eh, s vládními intervencemi, protože v takovémto případě všichni účastníci trhu pak vyčkávají, eh, co se stane. Takže si myslíme, že je velice důležité, abychom nechali trh fungovat co nejdéle, ale to zároveň znamená, že mm, musíte mít velice dobrý přehled o bezpečnosti dodávek, musíte mít dobrý přehled o tom, jaké jsou dodávky, jaká je poptávka. Myslíme si, že v takovéto situaci, kterou jsme zažili na začátku roku, byla velice užitečná rychlá evropská odezva nebo reakce na tuto krizovou situaci. Je důležité vědět, jak situace vypadá eh, v různých zemích, tak, aby si člověk udělal správnou představu o situaci a mohl připravit příslušná opatření. A stejně tak je důležité, aby si země navzájem pomáhaly. Takže Tady existuje skupina evropských regulačních úřadů. My vítáme návrh komise eh, takovéto, takovýchto um, takového nařízení pro bezpečnost dodávek. Jsou tady některé otázky, o kterých si myslíme, že jsou velmi zásadní. Eh, myslím si, že je velice důležité eh, mít tady jasnou definici role a kompetencí nejenom úřadů, které jsou začleněny do takovýchto krizových situací, ale také všech ostatních účastníků trhu Eh, takže třeba preventivní akční plán je velmi užitečný pro to, abyste si udělali jasnou představu o roli a kompetenci všech začleněných eh, osob. Další velmi důležitá otázka je eh, infrastruktura a standard dodávek. Myslíme si, že tak, jak jsme to zažili na začátku roku, to nebyla eh, evropská krizová situace, protože spousta plynu byla v severní části Evropy, ale eh, otázka zněla, jak eh, se plyn dostává do těch zemí, které stály před problémy. To znamená, proto standard infrastruktury je velmi důležitý, ale měli bychom rozlišovat mezi infra standardem infrastruktury a dodávek Ehm, standard dodávek je také velmi důležité v kontextu konkurenceschopnosti, protože všichni, aby všichni dodavatelé ehm, byli ve stejné eh, situaci konkurenční. Myslíme si, že definice jasných kroků ehm, v takovéto krizové situaci je něco nezbytného a vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku. Trh by měl fungovat eh, co nejdéle to bude možné a až trh nebude schopen vyřešit takovéto krizové situace, nouzové, tak je zapotřebí vládních intervencí. Další velmi důležitá otázka je mít preventivní akční plán a krizový plán. To je něco, co jsme připravili eh, v Rakousku v roce 2006, když jsme diskutovali se všemi aktéry eh, na trhu o takovémto preventivním akčním plánu. A byli jsme velice rádi, že jsme takovýto eh, plán měli k dispozici na začátku roku, protože veškerá ta, ty role a kompetence a procesy jsme mohli definovat v rámci takovéhoto plánu. A myslím si, že návrh návrh skoordinovat takovýto krizový plán i na evropské a regionální úrovni je velmi důležitá věc. I role eh, z koordinační skupiny pro plyn je zásadní, protože je to skupina, eh, kde, se, kde lze koordinovat opatření, kde lze si vyměňovat údaje, takže posílení role takovéto koordinační skupiny je důležitá věc. Eh, kde ještě vidíme potřebu určitého vyjasnění, tak Myslíme si, že národní regulační úřady mohou být začleněny do přípravy preventivního akčního plánu a krizového plánu. Máme určité zkušenosti už z Rakouska protože v tržních podmínkách regulační úřady eh, jsou velice blízko trhu a mají velmi dobrý přehled a proto začlenění těchto úřadů by mohlo být také důležitým. Rovněž si myslíme, že by tady měla být vyjasněna otázka zpětného toku. Mělo by být možné, aby byly učiněny určité výjimky pro ta eh, vedení potrubí, eh, která jsou eh, propojena s výrobci. Eh, tam, kde není možné implementovat eh, tento zpětný tok. Tam by se mělo ještě eh, dodat, mělo vyjasnit situace, ale tato vyjasnění jsou velice důležitá, zvláště na základě toho, co jsme zažili ve východo, východních, východoevropských zemích. Myslíme si, že další vyjasnění by tady mělo být v oblasti přiřazování nákladů. Hovoříme o investicích do infrastruktury, kde třeba některé jiné členské státy profitují z investic, které se učiní do eh, jiných zemí. Myslíme si, že je velmi důležité mít tady jasnou představu o tom, kdo je zodpovědný za eh, tyto investice a jak, eh, jakým způsobem jsou tyto investice nebo náklady přiřazovány. Další otázka na začátku roku, která se vyčleně, objevila, je zvážení, e, zvážení výroby e, elektřity, e, takhle v celé té živé diskuzi o ochraně spotřebitelů nebo klientů. Myslíme si, že by to mělo být omezeno na malou skupinu klientů, třeba domácnosti, ale mm, výroba elektřiny a to je a dálkové vytápění, to jsou všechno velice důležité otázky pro, řízové, pro řízení krize. Stejně tak si myslíme, že by tady měl být vyšší práh pro takovéto krizové situace v společenství. Viděli jsme, že regionální opatření někdy bývají účinnější než jenom běžné stanovování standardů na evropské úrovni. Vracím se ještě k investicím do zpětného toku, což je velmi důležitá věc v některých evropských regionech, které byly postiženy touto krizí když se podíváme na investice do zpětného toku v jihovýchodní Evropě, tak odhad, odhadovaná částka je 11, 80 až 90 milionů eur. Když se podíváme na ekonomické ztráty, které byly propočteny veřejnými úřady, tak hovoříme o eh, 700, 700 milionech eur. Já si myslím, že to zase nebyly tak příliš vysoké investice, ale ehm, pomocí takovýchto investic je možné tu situaci vyřešit daleko lépe. Co dále zapotřebí, je zapotřebí, abychom zvládali budoucí krize plynové Eh, to je něco, co je pokryto částečně eh, třetím balíčkem, tedy dalšími nařízeními. Větší průhlednost eh, v oblasti zásobníků plynových. Viděli jsme, že v případě těch zemí, které nebyly přímo postiženy krizí, je velmi zásadní vědět, jaká, jak vypadají zásobníky i v jiných zemích. Tady musí být zajištěna větší transparentnost. Musíme také vědět, jaké jsou přesné toky plynu. Tady si myslíme, že transparentnost je také důležitá nejenom pro Um, konkurenceschopnost, ale hlavně pro um, bezpečnost dodávek. Lepší přístup uh, k flexibilnímu trhu plynu na trhu mm, využívání infrastruktury a to flexibilnějším způsobem. Dále více kapacit, lepší využití stávajících kapacit. Zažili jsme na začátku roku, že uh, to trvalo 10 dní než plyn se, se dostal ze severní Evropy do jihovýchodní Evropy. Takže když tady bude eh, koordinovanější řízení kapacit, tak taková situace by mohla být vyřešena daleko snadněji. Potřebujeme Eh, diverzifikaci infrastruktury, takže otázka zní, jestli je tady nějaká evropská energetická politika, či jak by měly vypadat eh, nové eh, zdroje, zvláště Dálný východ by mohl být, Blízký východ by mohl být propojen s Evropou, pak je tady další otázka, kde byly určité výhody eh, v Americe a sice větší koncentrace na domácí výrobu, určité úspěchy byly zaznamenány i v Americe v oblasti nekonvenčního eh, plynu. Dále si myslíme, že musíme zajistit to, aby se také investovalo do eh, závodů. Tedy návrh desetiletého investičního plánu v rámci třetího balíčku je důležitý, ale musíme zajistit, aby tyto investice byly skutečně realizovány. Děkuji za pozornost. Děkuji za vaši přednášku, která byla skutečně velmi stručná, pregnantní, to nám pomůže. A poprosím pana Ad von Bohemen, který je vedoucí Emergency Policy Division, aby byl tak laskav a chopil se slova. Prosím. Okay. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se o stručnou prezentaci a ušetřím tak eh, několik minut. Hovořím zejména o zabezpečení dodávek plynu a také o tom, k čemu došlo k, k loňskému roku. Zároveň se také ještě potom podrobněji vyjádřím k té regulaci, která se připravuje. Nejprve mi dovolte několik snímků, které se týkají stávající situace a stávající produkce v Evropě, můžeme to také porovnat s ostatními regiony světa. Můžeme, je to tedy z roku 2006 a vidíme zde porovnání situace v roce 2006 a 2030. Vidíme, že eh, zemních OECD tedy dojde eh, k poklesu a pokud se podíváme na tu situaci v současnosti a v porovnání s roce 2030, tak uvidíme, že ta evropská produkce bez Norska Eh, to bude vypadat tak, že ta poptávka bude nadále narůstat, což je velká výzva, kterou Evropa musí řešit, zejména co se týče nutnosti zajistit dostatek eh, surovin, eh, aby tedy zde byla zajištěna dostatečná, dostatečné potřeby. Zítra také vypracujeme ještě podrobnější čísla, která se budou týkat výhledu nebo situace za rok 2009. Ta čísla budou přesnější, ale bohužel vám je nemohu ukázat ještě dnes, protože budou zveřejněna až zítra tiskem. Vidíme však, že hlavní zpráva je ta, že bude se zvyšovat poptávka, snižovat produkce. Co se týče těch přerušení dodávek na začátku letošního roku, tak víme, že zde eh, se jednalo asi o 2 eh, miliardy kubických metrů na Ukrajině to byl ten pokles a jak jsme to nahradili. Se 75% to byla ropa, která, pardon, to byl plyn, který pocházel ze, ze, z obchodních zásobníků v evropských eh, zásobnicích Německo, Rakousko, Spojené království. Také zde eh, byly některé dodávky eh, z Ruska, zejména se to týkalo NEG a také z Nizozemska. Jak říkal můj předřečník, tak to trhu trošku trvalo, než plně zareagoval. První den již e, zde trh velmi zareagoval, zejména co se týče tedy propojení mezi Spojeným královstvím a Belgií a také došlo eh, k tomu, že více plynu proudilo eh, z Ruska do Evropy jinými cestami. O několik dní později Německo a Chorvatsko a ještě další eh, země se obrátili na Turecko, ale trvalo asi další týden, než Maďarsko mohlo začít dodávat do Srbsku a Bosny a trvalo to ještě asi Trvalo to celou, celou tu dobu, než došlo k tomu, aby začaly ty zpětné toky z České republiky do Bulharska a také zpětné toky e, z Řecka do Bulharska. To ukazuje, že ty zpětné toky ještě mají řadu problémů. Jednak je zde problém technický, e, vůbec jako jak je to s tím zpětným chodem e, v plynovodech, ale také jsou zde problémy, které se týkají smluv. Firmy, které provozují tyto, tato potrubí, tak ty nemají kontrakty na to, aby provozovali ten zpětný chod. A to znamená, že musí vypracovat nové smlouvy, což samozřejmě je časově náročné. Toto je důležitý prvek, na který bychom se měli také zaměřit, protože se blíží letošní zima, ale je pravda, že některé věci už byly vyřešeny, také došlo k pokroku, co se týče zajištění schopnosti zpětného toku plynu v potrubích. A to doufám bude velice užitečný způsob, jak případně řešit nějakou krizi. Nyní se podíváme stručně na samotné Eh, nařízení. Konalo se schůzka ministrů na úrovni Mezinárodní eh, energetické agentury 14. října a ministři hovořili o zabezpečení energetiky a řekli zcela jasně eh, tyto tři věci. Za prvé, dobrý flexibilní trh je ten nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost dodávek a samozřejmě také nutné mít určitá, určité krizové opatření, ale to je až poslední. Za druhé, každá země musí mít vlastní eh, bezpečnostní politiku a také spolupracovat na tom, aby byla v dobrém stavu. A za třetí, je nutné, aby byl monitorován pokrok ve všech zemích a také, aby byl předvídán nebezpečí určitých eh, přerušení dodávek. Je také nutné zaujmout kolektivní nebo eh, přístup, spolupracovat a zejména spolupracovat v rámci Evropské unie. Naši ministři Eh, sami už vzali na vědomí, že se eh, je také ten trh s plynem mění v globální trh. Není to pouze evropský trh nebo evropský trh eh, s dalšími spolupracemi. A doufejme, že tedy ty, je, je také nutné říci, že pokud jde k nějakým přerušením dodávek, tak to může mít vliv i na další regiony, může dojít k, k efektu přelevání. Eh, současný stav se řídí eh, platnými právními předpisy, ale také se konají různá hm, simulační cvičení v členských zemích. Eh, zde to hlavní krizové řízení je hm, řízeno hm, radou, které se účastní zástupci jednotlivých zemí a vlastně hodnotí se stupeň Eh, toho přerušení. Také často konáme různá cvičení, která mají zaručit to, že pak ta reakce bude rychlá a že proběhne do 24 hodin. Eh, Člené, členské členové se snaží, aby nedocházelo eh, ke zdvojování, k překrývání práce Evropské unie a dalších organizací. A Mezinárodní energetická agentura tedy Eh, nechce se překrývat svou prací s prací Evropské unie, takže eh, ty právní předpisy bude Evropská, mm, pardon, Mezinárodní energetická agentura sledovat. Co se týče ten návrh eh, nařízení, tak ten je velice podrobný, obsahuje mnoho, nebo mm, vyvolává mnoho technických otázek. Dovolte mi jenom hlavní prvky, které se týkají organizace, které se týkají také infrastruktury, dodávek a schopnosti rychle reagovat. Co se týče Mezinárodní agentury IEA, tak my jsme poměrně pozitivní v tom, jak, že toto nařízení může být eh, platné. Co se týče infrastruktury, pokud chceme dodávat eh, zemní plyn tak, jak je po něm poptávka, tak je nutné, aby ta infrastruktura byla odolná vůči jakýmkoliv narušením. Nechci hovořit příliš podrobně, ale mám pět komentářů, které se týkají tohoto návrhu nařízení a které se týká zejména toho principu N1. E, toto e, výpočty, mm, myslím si, že stačí vypočítávat tento ukazatel na základě nejvyšší poptávky, na základě těch e, limitních hodnot. Za druhé se domnívám, že tato zásada N1 by měla platit vždy. Myslím si, že ten limit 60 dní není třeba. Dále si myslím, že ty standardy by se také měly uplatňovat na tranzit, protože je to důležité, protože sousední země jsou navzájem provázané. A také, co se tý... ale myslím si, že stačí určitý, eh, určité smlouvy, které se týkají tranzitu. Za čtvrté, co se týče poptávky, tak eh, to také může, ten ukazatel N1 se také může využívat nebo může být eh, vypočítán na základě poptávky a e, standard infrastruktury by měl zaručit to, že veškerý plyn, po kterém bude poptávka, bude dodán. Pouze hmm, poslední komentář, e, který se týká skladování plynu, což je velice důležité. Jak jsme již viděli během minulé krize v lednu, 75 e, toho chybějícího plynu bylo dodáno ze skladovacích prostor, zejména to byly obchodní sklady. Ale vidíme, že v té době byla také, měla Evropa dost štěstí, protože eh, nebyla taková poptávka po plynu a také ještě ty zásobníky byly plné, protože zima teprve začínala. Eh, ten plyn pocházel zejména z obchodních, z komerčních zásobníků které by však do konce zimy už eh, byly eh, prázdné. To znamená, pokud by ta krize udržela třeba v březnu, tak by ty sklady v té době eh, byly téměř prázdné a je otázkou, jak by to potom takto, jak by se to řešilo. Také je se otázka, jak eh, zda, má, zda mají mít členské státy povinnost mít skladovací prostory a sklady, anebo zda by se eh, to mělo přenést na obchodní, na eh, soukromé subjekty. Také je zde otázka, zda ty skladovací prostory mohou být v jiné členské zemi. A vidíme, že tedy to nařízení právě preferuje spíše tento regionální přístup. Co se týče dodávek plynu, tak vidíme, že každá země má jiný stupeň infrastruktury, dodávky plynu, eh, nebo během loňského ledna byl problém to, že byl nedostatek plynu, ale ta infrastruktura fungovala dobře. Je nutné, aby ty, mm, aby, bylo za, aby, aby bylo zajištěn plyn pro všechny, protože všichni odběratelé očekávají, že eh, dostanou plyn. Je nutné zaměřit se také na tzv. chráněné odběratele. Myslím, že tato povinnost už ale existuje ve směrnici, která řídí trh s plynem v Evropě a proto eh, vidíme zde tedy, že jsou zde i standardy na, eh, na nabídku a také zde vidíme eh, dva standardy, které se liší podle doby chladného počasí 7 dní nebo 60 dní. Co se týče eh, sektoru energetiky, tak v mnoha členských státech jsou, eh, je ten trh s plynem velice úzce propojen s výrobou elektřiny, ale v některých členských státech je to dokonce 60 plynu, který se používá na výrobu, na výrobu elektřiny. Navíc se také často plyn používá co by topivo ve většině evropských zemích. Ale zároveň, pokud chcete eh, někam eh, vlastně vést eh, plyn, tak potřebujete opět na to energii, abyste tedy mohli provozovat ty plynovody. Takže je to navzájem provázané. Myslím si, že to nařízení tuto otázku neřeší. Neřeší otázku propojenosti mezi zabezpečením plynu a zabezpečením energií nebo energetiky. Nestačí Eh, nestačí pouze zaručit dodávky eh, spotřebitelům nebo domácnostem, ale je také otázka, zda by třeba eh, elektrárny neměly, být, neměly mít určité zásobníky, určité povinné zásobníky plynu pro případ, že dojde k přerušením dodávek. Krize z roku 2019 nás naučila, že ten plyn nelze po Evropě jen tak lehce přesouvat ze země do jiné země. Vidíme, že v některých směrech to eh, jde, v některých nikoli. Je to zejména buď z důvodu infrastruktury nebo z důvodu eh, chybějících smluv. Toto je nutné vyřešit právě teď. Také ještě mám některé drobné eh, připomínky, už o tom hovořil i můj kolega a také se ukazuje, že tedy tato opatření by dostala finanční příspěvek z plánu obnovy. Týká se to tedy zejména příspěvku na investice. E, týká se také e, roz, rozdílu toho, zda e, z investicí v jednom státě budou mít příjem nebo budou mít požitek i jiné členské státy. Celkově si myslím, že to nařízení je e, dobrým krokem, ale možná zachází příliš daleko, protože žádá, aby všechny propojení v plynovodech e, mohla umožňovat zpětný tok. Na druhé straně e, chci zdůraznit, že není ten zpětný tok sám o sobě to nevyřeší, protože je nutné zajistit dostatek plynu v těch potrubích vůbec. Eh, také je nutné ještě zjistit, jaké jsou standardy v jednotlivých zemích, než budeme uplatňovat nějaké společné standardy na všechny země. Nakonec chci ještě říci, že přerušení dodávek plynu vyžaduje nutnou a okamžitou reakci, aby nedošlo k tomu, že eh, domácnosti a továrny budou zcela bez plynu. Eh, protože je také velice těžké potom eh, znovu zavést ten plyn. Například pokud chcete zavést znovu plyn do domácnostech, tak musí eh, odborník navštívit každou domácnost a znovu uspůsobit to, aby ta domácnost mohla znovu přijímat plyn. Je také ještě nutné, aby země navzájem spolupracovaly, zejména sousední země, také jsou nutné různé zkoušky a simulační cvičení, zda ten plyn skutečně proudí. A také eh, si myslím, že součástí těchto krizových štábů by měli být i odborníci, kteří, jsou, kteří se věnují sektoru energetiky. Děkuji. Děkuji za toto informaci a za druhé také pro zaohodnecení tohoto návrhu. Marcel Kramo, Chairman of Gas Infrastructure Europe, GIE, se chápe slova. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je mi potěšením mít příležitost vás dnes odpoledne oslovit. Pokusím se eh, hovořit stručně a myslím si, že některé body, které jsem si připravil, mm, už pokryly hodně předřečníci, takže mm, asi to zvládnu v přiděleném čase. Za prvé eh, je samozřejmě jasné, že plyn je klíčovým komponentem energetických dodávek, proto jste i tady, předpokládám. A mm, je tady jasné, že plyn je e, čistým palivem, které je, je velice k široce k dispozici mm, a také tomu bude v blízké budoucnosti. A je proto z mého pohledu logické a důležité, aby vlády stanovily rámec, kde bude zaručena hlavně likvidita a také konkurenceschopnost na trhu s plynem. A jenom bych chtěl odkázat na třetí balíček, což je důležitá práce, která byla v tomto ohledu odvedena. Rovněž bych rád zdůraznil, že spousta práce ještě musí být odvedena, tak abychom zajistili včasnou implementaci třetího balíčku. A musíme také přemýšlet o propojení mezi tím, co bylo, o čem bylo diskutováno dnes a v souvislosti s implementací třetího balíčku. Dále je tady bezpečnost dodávek, což je důležitá otázka, která, kde to musí být posíleno a jakým způsobem. Investice eh, ty eh, jsou běžně, tady je hybnou silou trh, eh, musí investovat, protože dodavatelé a nákupčí plynu se chtějí pohybovat. Tito dodavatelé a nákupčí platí za infrastrukturu a pracují se systémy, které, jak dobře víte, jsou regulovány. Jsou tu zvláštní okolnosti, které mohou vést k vládním opatřením, které by měly, takže by měla vzniknout dotačná infrastruktura, kde nebude tou hybnou silou trh. A pak tady vystává otázky, otázky otázky, které jsme už slyšeli. Kam, eh, jaký typ dodatečných eh, doplňkových infrastruktur budeme chtít mít, abychom zajistili bezpečnost eh, dodávek? Co nemohou stávající opatření vyřešit, nebo tržní opatření? A pak další otázka, ke které se dostaneme. A myslím si, že pan kolega Pemen, Pemen už o tom dostatečně hovořil. A e, sice je to pravidlo N-1. Myslíme si, že je to velice důležitý nástroj, pomocí kterého se dostaneme k odpovědím na první otázky. Pak je tady otázka toho, jestli tady vůbec plyn bude včas k dispozici, tak abychom zajistili to, že bude tato dodatečná infrastruktura využívána. A pak je tu dále otázka toho, kdo eh, bude platit. Vždy důležitá otázka, eh, jaká jsou tady, nebo jestli jsou jasná eh, pravidla financování, jestli je tady rovný manévrovací prostor pro jednotlivé členské země v rámci společenství. A konečně, jak to všechno má vztah k stávajícím nařízením nebo k implementaci třetího balíčku a pravidla a nařízení, která již existují v některých členských státech hm, a na společenství, jak tedy vypadají. Asi se budeme chtít vyhnout um, dalším zbytečným investicím, Myslíme si, že eh, toto můžeme realizovat a to tím, že povedeme eh, hlubší dialog s vládami a s průmyslovým odvětvím a mm, budeme si předávat znalosti a projevíme ochotu k tomuto dialogu přispět. Děkuji. Děkuji vám, pane Kramere, za tyto velmi stručné a přesné informace. O to více času nám zbyde na diskuzi. Dalším přednášejícím je pan profesor dr. Mark Oliver Bettzüge, který je ředitelem výzkumného ústavu pro hospodářství energetické na Kolínské univerzitě. Prosím. No, Pane profesore, máte slovo. Uh, Velice děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že vás mohu seznámit s některými poznatky a s některými myšlenkami, které se týkají dvou věcí. Za prvé, pro eh, v náš eh, institut eh, vypracoval určitou studii, která se týkala lednové krize a tato, myslím si, že mohu doplnit informace, které jste již zazněli. Za druhé chci také využít výsledky této studie, která vypracovala určitý model k tomu, abychom také se vyjádřili k navrhovanému nařízení. Jak již bylo řečeno, tak v lednu 2009 došlo k přerušení dodávek ropu, ropy přes Ukrajinu což eh, pak vyústilo v, obrovsk- v obrovské změny eh, plynových toků v rámci Evropy. Eh, vidíme, že většinou během zimy jsou ty toky z východu na západ, když to v té, na tom druhém snímku zde vidíme modelovou situaci, jak to vypadalo v plynárenství. Vidíme zde, že jsou zde také eh, ten plyn proudí opačným směrem, to znamená ze západu na východ. Ještě se podívejme podrobněji na eh, to, jak eh, ta situace dopadla. Vidíme, nebo ten model sám ukazuje velice jasně, že došlo k využití zejména skladovacích prostor, zejména to bylo Německo a Itálie. A model také ukázal dvě důležité prvky. Nejméně nákladné, nejméně nákladný výsledek říká, nebo model říká, že by nebylo možné dodávat eh, plyn do eh, států jeho východní Evropy, i, kdybych, eh, i kdybychom vzali v úvahu určité optimální podmínky. Že by tedy nebylo možné zaručit takovou situaci, aby žádná země netrpěla nedostatkem plynu. Také zde vidíme tedy porovnání skutečné situace a potom simulace. A vidíme velice jasně, že e, k těm, k těm nedostatkům, e, ty nedostatky nešly nějakým způsobem, nešlo jim zabránit, protože infrastruktura e, tomu neodpovídala, infrastruktura na to nebyla připravena. Také se ukazuje, že během krize Mm, také eh, Rus, eh, také mm, různě fungovaly různé systémy a je také otázka eh, italských skladovacích systémů. Také jsme se snažili vypočítat dopad nákladů, které byly spojeny s tím, že tedy ten plyn byl dodáván do různých regionů Evropy a vidíme různé vlivy také na cenu během přerušení dodávek plynu. Eh, ta červená místa, to jsou místa, kam se plyn nedostal během krize a kde tedy došlo k těm největším eh, problémům. Eh, bohužel ta prezentace nefunguje příliš dobře, ale je pravda, že ty rozdíly v cenách, které jsme třeba zaznamenali na německých trzích, odpovídají našim analýzám a ukazují, že severní a západní Evropa nebyla příliš zasažena touto krizí. To znamená, že ta hlavní, eh, ty hlavní negativní důsledky dopadly na jižní a východní Evropu. Eh, hovořilo se o tom, že nešlo zcela využít eh, možnosti zpětných toků, protože na to ta infrastruktura nebyla připravena. A proto jsme vypracovali druhý, druhou studii, druhý model, který se týkal 40 dní. A ta studie vycházela z toho, že by všechny, všechna potrubí byla schopná vést zpětný, pok, eh, zpětný tok. A ukázalo se, že i kdyby tomu tak bylo, i kdyby všechny všechny ty plynovody mohly fungovat i zpětně, tak stejně by během té lednové krize v roku 2009 eh, nebylo ta, toho plynu dostatek v těch zemích. To znamená, ukazuje se, že ty eh, obousměrné, eh, obousměrná potrubí by to neřešila. Není to jediná odpověď. Také byly zde, byla zde možnost toku z Turecka do Bulharska a ukázalo se, že to výrazně napomohlo tomu, aby tedy ta červená místa eh, tam nebyla tak eh, velká. To, to je tedy komentář, který se týká potrubí, které umožňuje obousměrný tok plynu. Dále, co se týče těch skladovacích eh, rezervoárů, tak bylo vidět, že jejich úloha je velice důležitá. Také se ukázalo, že skutečně Evropa měla do jisté míry štěstí, protože vidíme, že ta kapacita mnoha evropských zemí se eh, byla eh, docela dobrá, protože se vidíme situaci, jaká byla skladovací situace v dubnu 2008 a v dubnu 2009. To znamená, vidíme, eh, že ta zima v roce 2007 a 2008 měla téměř podobné teploty, ale vidíme, že tedy v dubnu 2009 byly ty sklady vyčerpány mnohem více než v roce 2008. Proč je to problematické? Jde o to, že tam byl ještě jeden prvek, a to je právě ekonomická a hospodářská krize, která vedla ke, snížen, ke snížení poptávky po plynu. A proto ty zásobníky eh, měly více zásob. Zde vidíme na grafu, jak by vypadala stav těch zásobníků, kdyby eh, v roce 2009 za stejných teplot byla v Evropě běžná poptávka po plynu a nebyla by snížena vlivem hospodářské a ekonomické krize. Takže tady vidíme, že eh, je nutné také počítat i se vlivem toho, eh, těch, eh, té, té chladné zimy, nebo že, že i ta, to počasí může ovlivnit situaci. Mm, vidíme zde také, že, e, ta, e, že to vedlo také ke zvýšení cen, cen ale vidíme, že nakonec e, tedy jak, jak, se můžeme, mm, jak se můžeme poučit. Samozřejmě, že ty naše modely jsou jsou skutečně pouze teoretické modely a měli bychom se spíše eh, po, eh, poučit z té samotné situace. Eh, ukázalo, ukázalo se nám, že plynárenství zareagovalo poměrně tak, blízko toho, jak vlastně jsme předpokládali podle těch simulací, bylo to poměrně nákladově nenáročné a ukázalo se, že skutečně to eh, odvětví zareagovalo co nejlépe, ale muselo vzít v úvahy překážky, které činila nedostatečná infrastruktura. Je také nutné eh, říci, že velice často byla spolupráce mezi jednotlivými odvětvími taková eh, vlastně ad hoc, nicméně byla poměrně účinná. Zjistili jsme však, že je nutné přijmout určitá opatření, která se týkala nedostatků v té e, přepravní síti v Evropě. E, je nutné vyřešit otázky, aby mohlo docházet k těm zpětným tokům plynu. V té přenosové síti jsou určitá kritická místa, která je nutno vylepšit e, jsou to určité fyzické překážky a je nutné, aby tyto fyzické překážky byly odstraněny. Také jsme slyšeli, že to je jedna z těch hlavních priorit. Za druhé, eh, zaznamenali jsme, že ty sklady eh, plynu byly nesmírně důležité a pokud by byla eh, chladnější zima nebo pokud by byla větší, větší poptávka po plynu, nebo pokud by ta krize trvala déle než trvala, tak by ty sklady stejně nedos- nepostačovaly. Nicméně proto tedy ty sklady jsou pro nás prioritou číslo dvě. Za třetí, objevily se určité limity eh, přeshraniční solidarity. Eh, už jsem hovořila o Itálii, také možná se to týkalo Slovenska. To znamená, eh, ta přeshraniční solidarita, solidarita mezi sousedními členskými státy je také prioritou číslo tři. Jak budou ty členské státy reagovat během krize? A čtvrtou prioritou je také Eh, nutnost, jak si zjednodušit to krizové řízení, eh, protože to krizové řízení je dost složité z důvodu nedostatečné harmonizace a ne, nedostatečné průhlednosti celého toho sektoru. Velice často jsou ta řešení ad hoc, velice často uh, hledají řešení zástupci průmyslu a zástupci regulačních orgánů. Možná by bylo lepší, aby byla vyjasněna pravidla, zejména pro ty krizové situace a bylo by také dobré odstranit některé e, překážky nebo některé bariéry, kterým čelí firmy. Jak se můžeme poučit a jak, co z toho můžeme vyvodit pro stávající návrh nařízení? Myslíme si, že je velice dobré, aby zde existoval přístup na úrovni Evropské unie, který by toto řešil. Myslíme si však, že je, e, že je také dobré, že je zde dobře e, Eh, formulován, eh, formulována zásada subsidiarity a je také nutné, aby pro budoucí krizové řízení těchto situací zde existovala dobrá normalizace a harmonizace a také koordinace v rámci všech členských států. Dále je zde ještě nutné provést určitá zlepšení, a to zejména ve čtyřech oblastech. Za prvé, ukazuje se, že ty krizové plány mohou určitým způsobem narušit Eh, reakci trhu, která by jinak mohla být poměrně efektivní. A eh, jsou zde různé cenové signály, které podle mého názoru jsou velice eh, důležité k tomu, aby se na tuto situaci reagovalo. Myslíme si, že ty krizové plány, pokud jsou příliš podrobné a příliš takové přísné, tak mohou nakonec zpomalit tu um, reakce samotného trhu. Za druhé, co se týče rychlosti reakce, tak je tedy nutné, aby právě i ty krizové plány umožňovaly i rychlou a flexibilnější reakci. Za druhé, co se týče zásahů ze, sta- ze strany státu nebo komise, tak se ukazuje, že pokud trh dokáže dobře odpovídat na tu situaci sám, tak eh, tedy eh, není nutné, aby ta, ta zasahování ze strany státu nebo komise bylo tak silné. Za třetí, ukazuje se také, že snaha zavést všude ty eh, obousměrné toky plynu nemusí být ekonomicky účinná. A často se ukazuje, že to ani není nutné, aby to eh, všude bylo zaváděno. To znamená, musíme zabránit různým investicím, kterých vlastně není zapotření, zapotřebí. A také chceme ještě eh, také souhlasit s tím, že ten ukazatel N-1 není tak dostatečně propracován, aby skutečně dokázal zajistit eh, nebezpečí výpadu těch dodávek. Protože vidíme, že třeba v lednu 2009 by ten ukazatel nebyl dostatečný. Takže eh, a také někdy země, eh, ve, ve kterých ten ukazatel N-1, kde vlastně by ta situace vypadala, že je dobrá, tak ta situace vůbec dobrá nemusí být a naopak. To znamená, to jsou některé naše návrhy, které se týkaly tohoto nového nařízení. Za prvé navrhujeme, aby eh, se zde čině, aby, aby zde byl dobře oddělen regulovaný sektor a také e, tržní sektor, který e, funguje na základách konkurenceschopnosti. Je nutné důvěřovat trhu i během krize. Je zde tedy obrovské rizikum, že členské státy budou příliš zasahovat do e, fungování trhu, budou uplatňovat různá vlastnická práva, která mají v některých firmách a budou se snažit prosazovat splnění různých národních závazků ale to je podle mě dost velké riziko, která se týká toho tržního eh, sektoru, který má fungovat na, zá, na základech konkurenceschopnosti. Myslím si, že dalším nebezpečím je také nějaký přímý zásah komise. Je nutné, aby všechny tyto případné zásahy eh, byly tedy eh, Um, fungovaly možná spíše třeba ex post, jako ve formě různých sankcí. Za druhé je nutné, aby trhy byly podporovány i během období krize. Mělo by se podpořit zejména normalizace a harmonizace co do největší míry a také je nutné, aby všechny firmy měly určité zjednodušené postupy pro krizové řízení. Za třetí navrhujeme, aby ten systém N-1 byl nahrazen jiným systémem, Eh, určitým systémem eh, určitých stres testů, protože to je jediný systém, který vám dovolí podívat se na celou Evropu eh, z vnějšku, nebo mm, vlastně dá vám celkový pohled, protože jinak posuzujete pouze jednotlivé země a nikoli celou situaci v Evropě. Zde my chceme hodnotit celou situaci v celé té evropské 27. A ještě chci říci, že je nutné klást větší důraz na infrastrukturu, spíše než na různé postupy. Ty postupy jsou důležité, ale nikdy nebudou postačovat. E, dodávky lze zabezpečit pouze v tom případě, kdy zlepšíme infrastrukturu a je také nutné identifikovat, jaký objem je, jaký objem je zapotřebí, e, je nutné, aby zde existovaly určité kapacity, které budou určené pouze pro rezervy a je nutné najít na to eh, dostatečné investice. A také je nutné ještě dostatečně eh, monitorovat, eh, definovat a případně také lépe financovat k dalšímu zlepšování těch skladovacích kapacit. Děkuji za pozornost. Děkuji za tyto informace, které byly stručné a pregnantní. Teď jde o to, abychom měli dostatec, dostatek času na eventuální otázky a na odpovědi. Jako eh, první předávám slovo panu Vidalu Kvadrasovi, který je zpravodajem a potom budeme postupovat podle seznamu. Prosím. Vidal Kvadras, prosím. Děkuji, pane předsedo. Po zasedání se budu hovořit jako zpravodaj a učiním krátký závěr. Ale v tomto stádiu naší diskuze bych eh, jako první věc rád udělal toto. Rád bych eh, srdečně poděkoval účastníkům tohoto slyšení a chtěl bych jim sdělit, eh, že jsou připraveni stát se členy Evropského parlamentu, protože byli schopni vyjádřit ve velmi krátkém čase velmi bohatý obsah, tak to je takový návrh do budoucna. Kromě toho je na nejvíc uspokojivé pro e, členy tohoto výboru, že každý bod, o kterém jste se zmínili a způsob, e, jakým jste k tomuto přistupovali, je v souladu, jasně v souladu s tím, čím se zabýváme my, našimi stanovisky. Takže to je také pro nás velmi příznivé, protože mm, při slyšeních někdy slyšíme věci, které eh, jsou velmi vzdáleny tomu, čím se zabýváme. Tentokrát musím říct, že jsme na stejné vlnové délce. Všichni čtyři eh, a členové tohoto výboru, takže to nám dává také, je pro nás takovým ujištěním. A pak jsou tady dva body které bych tady rád přednesl. A budete tak laskavě, učiníte k tomu další poznámky. Jedna věc je koncepce chráněných zákazníků. Žádný z vás um, tady se tomu nevěnoval a rádi bychom o tom slyšeli trošku více. A druhá věc, přestože všichni z vás vyjádřili dost jasně skepticismus k otázce N-1 jako o kritériu, tak bychom rádi od vás slyšeli trošku detailnější analýzu tohoto tématu, jaké jsou technické, praktické potíže spojené s N-1 tímto přístupem tak, eh, abychom měli v rukou skutečně dobrý nástroj a mohli se těmto věcem věnovat. Děkuji. Mám jeden návrh. Napřed probereme některé přihlášky do diskuze. Jako první eh, paní Kavajo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, řečníkům za velice eh, zajímavé obsáhlé prezentace. Souhlasím opravdu s posledním řečníkem v tom, že bychom se měli soustředit eh, hodně na infrastruktury a na to, jak financovat ehm, nadličné kapacity. To je něco, co je nutné v Evropě. Měla bych dvě ehm, otázky k této, tomto tématu. Za prvé, je zapotřebí další diversifikace infrastruktury a další diversifikace dodávek. Abychom zvýšili tyto, tuto úroveň v Evropě. Proč bychom se měli podívat více na atlantickou osu a nebo podívat se více na dodávky z, ze zemí západního pobřeží Afriky, tak abychom měli více LNG a podobných terminálů v Evropě a abychom propojili tuto západní eh, část, tedy západní pobřeží Evropy mm, s středními východními oblastmi. Druhá otázka se vztahuje k požadavkům nebo požadovaným investicím. Toto je společný problém eh, v této oblasti eh, plynu a je to srovnatelné s ostatními mm, otázkami energetickými. Ehm, proto, abychom mohli modernizovat, abychom měli e, jasné, e, no, čistou energetickou e, výrobu, tak je zapotřebí dalších investic v Evropě. Jeden z řečníků zmiňoval stimulační plán a také příspěvek uživatelů. Podle mého názoru toto nebude dostačující. Například jsme zažili případy v země, z které já pocházím, Portugalsko, kde dodávky plynu z mm, terminálu LNG. Mm, tady to byly dodávky, které mm, propojovaly jednotlivé země a byl to také velká oblast našich strukturálních e, fondů, která byla tímto zabrána. Tento typ změn, měli bychom tady vzít v úvahu finanční krizi a přemýšlet o tom, jak budeme financovat v budoucnu e, požadované kapacity a infrastrukturu kapacit, které jsou tolik zapotřebí pro Evropu. Děkuji. Děkuji, pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit eh, k eh, slovům eh, zpravodaje, protože já jsem stínovým zpravodajem za sociální demokraty. Mám tři otázky. Jedna navazuje na to, co řekl pan Vidal Quadras a jedná se o takzvané chráněné zákazníky. Komise nechává otevřeno, zda jednotlivé vlády chtějí rozšířit tento pojem či ne. A otázka na referenty zní, máme chápat tento pojem spíše uším způsobem a měl by platit jednotně pro celou Evropu, anebo přenecháme jednotlivým státům, aby si vyložili ten pojem tak, jak chtějí. A eventuálně zda i elektrárenský průmysl by mohl něco takového používat. A druhá otázka, ta se e, zabývá plynovými sklady, zásobníky. Podle mě by to mělo být propojeno také s LNG, protože může se stát, že někdy by LNG sklady mohly nahradit normální eh, plynové sklady. Pan Kram, pan Šmelc eh, hovořili eh, také o tom, do jaké míry se promítá tady také podnět plynových skladů nějakým způsobem je rozšířit. Hovořili jsme o tom několikrát, ale skutečně je zajímavé, že množství skladovaného plynu je velmi různorodé od jedné k zemi k druhé. A to z toho důvodu, protože jsou různé technické, hospodářské a politické poměry. Rakousko má relativně velké plynové zásobníky, ale co bychom mohli udělat v evropském měřítku? A poslední otázka, ta se týká informační činnosti ze strany plynařského průmyslu vůči komisi. Existuje určitá kritika, zde že existují nějaké tajné smlouvy, ve kterých se praví, že určité detaily se nebudou předávat dál. A teď, jaká je otázka regulátorů? Dostanou regulátoři skutečně odpovídající informace? Je komise skutečně správně informována o tom, kdo jsou národní regulátoři a tak dále? Děkuji. A pan Čimanský, prosím. Děkuji bardzo. No, mám dva... Děkuji. Mám dvě otázky. Ta první je obecného charakteru a týká se všech pozvaných hostů. Máme vůbec ponětí o finančních dopadech této úpravy ohledně parametru N-1 a potom také o bilaterálním směru. Dnes máme k dispozici určitý návrh komise a ptám se, jak to ovlivní krátkodobé plány komise. Existují studie, na toto téma a jaké stanovisko v něm zajímají jednotlivé státy. Pan Betčík hovořil o tom, že během poslední plynové krize došlo k velkým omezením při přeshraniční spolupráci. Proč k něm docházelo? Z technického nebo politického důvodu? Co byl důvod pro tato omezení? Děkuji. Děkuji. Potom ještě jedna přihláška do diskuze, pan Paska. Děkuji za slovo, pan předseda. Eh, Úvodom... Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych se chtěl vrátit ke zkušenosti z ledna 2009. Také Slovenská republika byla tehdy plynovou krizou postižena. A chci nejprve na úvod říci, že Slovensko má obrovské plynové zásobníky a z hlediska spotřeby tedy by neměl být problém, aby ty plynové zásobníky mohly, využi- mohly využít tu kapacitu k tomu, aby bylo dostatek plynu pro všechny kapacity na celou zimu. Nicméně stejně tak na, na Slovensku došlo ke třem týdnům k, vy, k výpadkům v topení a také nemohly fungovat různé podniky. Důvodem bylo to, že členské státy eh, nebo některé firmy z Evropské unie neměly zájem na tom, aby eh, vlastně pomáhat Slovensku. Tyto země pak zahambila Česká republika, která tedy nakonec dokázala nebo eh, začala posílat plyn zpětným chodem na Slovensku a také čeští technici po dvou, třech týdnech dost obtížné situace Mm, pomohly tuto situaci vyřešit. Myslím si, že v budoucnu není nutné se zabývat pouze rozložením těch plynových zásobníků, ale také tím, jak budou právě fungovat vztahy mezi jednotlivými členskými zeměmi v rámci Evropské unie, aby se nezopakovala situace, kdy vlastníci těch plynových zásobníků nedovolí té zemi, aby eh, mohla plyn z těch zásobníků, které leží na jejím území, čerpat. Děkuji za pozornost. Ähm, Srdečný dík. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám ještě celou řadu přihlášek do diskuze a nevím, zda e, si můžeme dovolit vůči referujícím vzít ještě jednu otázku navíc. Ano, pan Wittighofer. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat referujícím za velmi zajímavé informace a mám dvě otázky. První otázka navazuje na poznámku, kterou vyslovil pan profesor Betcíke. Vy jste hovořil o nedostatku přeshraniční solidarity. A já bych vás chtěl poprosit, abyste to popsal poněkud blíže. Hlavně s ohledem na následující otázku. Jakou preventivní odpovědnost mají jednotlivé členské státy? Co do solidarity s ostatními členskými státy? Jak bychom mohli najít nějakou rozumnou rovnováhu? Existují některé objektivní body, kterých bychom se mohli držet. A druhá otázka, ta se týká pana Šmelceho a také pana profesora Betcügeho. Vy jste hovořili o nutnosti, rovněž to platí pro některé experty, provádět nozbytné dodatečně investice ale nikdo nehovořil o otázce toho, do jaké míry jsou nutné investice pro snížení spotřeby plynu, čili jinými slovy, investice pro lepší využívání plynu, tak aby to využívání plynu bylo vhodnější než investice do dodatečné infrastruktury. Možná, že existují některé body, které jsou rozhodné, ale v každém případě musíme být racionální strategii pro zásobování plynem. Děkuji, děkuji vám. A Dávám příležitost jednotlivým přednášejícím, aby eh, laskavě velmi stručně odpověděli. Děkuji. Já začnu otázkou definic Protected Customers, čili chráněný zákazník. My jsme toho názoru, že tento pojem by měl být zcela jasně definován nařízení a neměl by poskytovat žádná omezení. Pojem by měl být vykládán restriktivně. Je třeba zohlednit to, že velcí zákazníci jako průmysloví zákazníci nebo plynové elektrárny mají určitý substituční potenciál, což znamená, znamená, že se mohou přeorientovat na jiná média. A to je jedna z možností, která by měla být využita. Z toho důvodu tento pojem Protected Customers by měl být definoval jednoznačně a omezeně. V každém případě nebude zahrnovat malé zákazníky. Druhá otázka je otázka závazku přístupu k zásobníkům anebo povinnost vytvářet zásoby. Je nutno vědět, že různé země jsou různě vybaveny zásobníky a totiž v těch zemích, kde neexistují žádné zásobníky nebo jich je nedostatek, by to mohlo vést k velkým dodatkovým nákladům. Zároveň je třeba zohlednit, že se nacházíme v liberalizovaném trhu, kde existuje možnost, aby poskytovatelé služeb zaskočili i v jiné zemi. My jsme proto, aby zásobování a zásobníky se skutečně přidržovaly normálních, transparentních tržních podmínek, aby existovala možnost přístupu k těmto zásobníkům tak, aby všichni aktéři na trhu měli možnost si zablokovat určité kapacity. Další otázka se zabývala monitoringem bezpečnosti dodávek. Relevantní je, že musíme vědět, zda trh může zvládnout určité nedostatkovou situaci. Což znamená, že my jako úřady potřebujeme jasný právní základ, který nám umožňuje ukládání dák, ale zároveň eh, také být flexibilní. Určité smlouvy na odběr eh, eh, mají určitou flexibilitu mezi 10 a 15 procenty, ale jde o to, jaká další množství mohou zásobovatelé poskytnout či ne protože eh, ta, tyto údaje jsou údaje, eh, které musí být vyhodnoceny a podle toho je třeba zjistit, zda zásobování bude probíhat podle konformních tržních podmínek nebo zda přijde na řadu nějaký krizový plán. A teď ještě k tomu standardu N-1. Tento eh, standard je podle nás hodným prostředkem, Vidíme, že právě ty investice do toho zpětného toku nejsou příliš velké a navíc mají velký kladný účinek. Jsou to malé investice, kde ve středobodu stojí otázka rozdělování nákladů. U investice u N-1 by se měly soustředit na to, aby existovalo oddělení mezi standardy infrastruktury, a mezi kapacitami. A z toho důvodu jsme toho názoru, že by tady mělo e, dojít k mu oddělení v otázce e, supply standard. Pan Krámo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jestli dovolíte, tak se budu věnovat některým bodům, protože si myslím, že všechny vlastně potom budou, ale příslušným způsobem pokryty. První bod, který, na který bych chtěl reagovat, eh, je to, co se týká LNG. A um, Atlantská osa, tak jak se tomu eh, říká, což eh, začlenuje také LNG ze západní Afriky. Uh, Samozřejmě je řada projektů, které se chystají. Průmysl mm, eh, aktivně mm, eh, sleduje možnost posílení diversifikace eh, dodávek, také investic mm, do terminálu LNG. A je tady ehm, řada projektů ehm, podél Atlantického pobřeží, ehm, včetně rozšíření v Belgii, také nový projekt v Rotterdamu a několik projektů eh, v mediterální středozemní oblasti. Takže je tady obrovský pokrok, který byl učiněn. Donedávna eh, takovou hlavní otázkou bylo, že je sice hezké stavět terminály, ale jestli LNG vůbec bude k dispozici, otázka. Vidíme, zaznamenali jsme tady takovou změnu disponibilita LNG v dohledné době byla zajištěna, byla způsobena drastickou výrobou tzv. konvenčního plynu ve Spojených státech, což už tady eh, krátce bylo zmíněno jedním z předřečníků. A je tady eh, potenciál dalšího konvenčního plynu v celé řadě evropských zemí. Otázka pak zní, jestli eh, můžeme najít nějakou možnost dohodnout se mezi průmyslem a eh, vládami tak, aby prošetřili tyto zdroje produktivním a zodpovědným způsobem. Myslím si, že mm, tyto diskuse ještě zažijeme o konvenčním plynu. Určitě se dostanou mm, vysoko na agendu a bude to jistě zajímavé téma. Takže kombinace Mm, více LNG terminálu a možná mm, trošku větší disponibilita eh, LNG jako takovému vůli globální tržní situaci a trošku více mm, konvenčního plynu by určitě významným způsobem napomohly snížení Ehm, takové zranitelnosti eh, v případě možných přerušení dodávek hm, a ehm, také ty hlavní projekty, které se již chystají v mnoha částech Evropy hm, a které jsou zaměřeny na rozšíření stávajících ehm, systémů, jsou důležité. Hovořili jste také o otázce investic. Naše zkušenost eh, v průmyslu hm, je taková, že investice pochopitelně jsou kritickou otázkou. Není to jednodušší, než to bylo dříve z důvodů, které jsou tady všem jasné. Ale přesto si myslíme, že v zásadě eh, velký počet eh, společností a investičních fondů jsou ochotny eh, se podívat velmi se vážně na infrastrukturu, ale kritická otázka, kterou nadnášejí, je návratnost investic, mm, které jsou do, učiněny do infrastruktury a spojené, riziko s tím spojené. Když třeba chci postavit nějaké propojení přes hranice zemí, jestli mm, se mi příslušným způsobem vrátí investice a to na obou stranách hranice. A bohužel v současné době jsou tady příklady příklady toho, že toto je velmi pochybná otázka a musí se tady odvést ještě práce a vím, že nový regulační úřad ehm, se také bude zabývat některými těmito přeshraničními otázkami. Práce tedy ještě musí být odvedena tak, abychom zajistili, že na obou stranách hranice úroveň investic bude taková, že ehm, zajistíte účinné přeshraniční investice. A jak jsem řekl, jsou tady už eh, příklady dobré, ale v současné Eh, době. To má s eh, dočinění s s eh, takovými s jasnými institucionálními historickými důvody a také národními regulačními úřady. To je situace, před kterou stojíme a kterou budeme muset společně vyřešit a vím, že parlament na těchto otázkách pilně pracuje. Ještě tady byla jedna otázka týkající se zásobníků. Ano, je řada um, iniciativ spojených se zásobníky, e, je tady mnoho e, projektů po celé Evropě. Je to všem otázka podzemních e, kapacit, nejen z geologického hlediska pro dalekosáhlé zásobování nebo ukládání plynu. Tady existuje také celá řada projektů, které se chystají. Zase je to otázka toho, jestli uživatelé těchto zásobníků jsou ochotni podepsat smlouvy, tak abyste mohli nastartovat tento projekt efekt na eh, finančně zdravé základně a pak, jestli eh, návratnost bude taková, že společnosti budou ochotny investovat hm, a jaké mají k tomuto alternativy. Takže toto, není to též, když řeknete, že automaticky eh, bychom měli budovat povinné zásobníky, přestože si myslím, že by měla být ještě provedena analýza, abychom se podívali, kde existují kritická místa, kde jsou možné scénáře, s tím tady velmi souhlasím s řečníkem z Kolína, který mluvil o možných scénářích. Mohou tady být ještě, je tu možnost některých dodatečných zásobníků, třeba ve špičkových aktivitách. V, tady by ještě další opatření mohla být um, dobrá, třeba formou veřejného financování. Dále eh, finanční um, dopady N-1. Je to zase otázka možných scénářů, ale um, můžeme říci, že tam, kde použijete takovýchto opatření, jako je N-1, tak tam by to mohlo jít až do miliard eur. A poslední bod, ano, e, účinnost je e, na nejvyšší důležitá a Určitě my jako společnosti zaměřené na infrastrukturu velice podporujeme veškeré úsilí, které je zaměřeno na zvýšení účinnosti ehm, zemního plynu. Snižují se tak náklady a snižují se také zranitelnost a myslím si, že bychom tady měli spolupracovat co nejvíce budeme moci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Prosím. Děkuji, já také zareaguji na některé otázky, které jste zazněly. Co se týče toho chráněného odběratele, otázka nejasné definice, kdo se tím vlastně myslí. Myslím si, že to je otázka, na kterou musí odpovědět politikové. Koho chtějí chránit? Koho chtějí chránit před těmi uh, výpadky dodávku, dodávek? Protože myslím si, že podle mě je chráněný odběratel každý, kdo nedokáže eh, se sám zásobit, kdo sám nedokáže uzavřít smlouvu s nějakým dodavatelem. Uh, a každý, kdo tedy nemá žádnou alternativu k tomu, aby nějakým způsobem získal plyn, pokud by došlo k, dodáv- k výpadku dodávek. Zpravodaj hovořil o tom, že se zde ukazuje určitý skepticismus eh, z naší strany, co se týče toho ukazatele N-1. Já chci říci, že já k tomu skeptický nejsem. Sice jsem spochybnil eh, trošku to, jak to eh, N-1 je formulováno v nařízení, ale myslím si, že to samotné kritérium, ten princip toho kritéria, které říká, že každá země by měla být připravena na to, aby eh, dokázala eh, zareagovat, když dojde k výpadku nějakého největšího dodavatele. Myslím si, že samotný ten princip je velice dobrý, ale je nutné ještě se podívat na podrobnosti. Zda ty konkrétní opatření jsou rozumná více či méně a jak eh, tedy Ehm, jak potom konkrétně ta opatření zavádět, ale myslím si, že ta myšlenka, že samotné plynárenství by mělo být odolné vůči výpadku největšího dodavatele, že to je velice dobrá myšlenka, že to je dobrá, a dobrá zásada. Co se týče skladování, pan Kramer již řekl, že existuje mnoho iniciativ. Mm, myslím, že se tam nejedná o to, že by tam byla nějaká, e, nějaká obchodní tajemství, ale spíše někdy, nebo ty, mm, ty důvody, proč k, proč k tomu nedochází k budování více těch zásobníků, tak jsou někdy obchodní, ale někdy k tomu, že se platí takový ten princip, že lidé nechtějí mít za humny žádné zásobníky. Takže myslím si, že každá, e, nechtěl bych, abychom každé zemi ukládali nějaké povinnosti, dokud není jasné, že se třeba ten trh nedokáže chránit sám. A když se podíváme na ta, na ta povinná opatření, tak je otázka, zda tedy se dívat na jednotlivé země nebo na jednotlivé regiony, jakým potížím by čelili v případě výpadků e, dodávek. Co se týče třeba Maďarska nebo Itálie, tak ty se rozhodly k nějakému řešení, ale není to řešení, které se hodí pro všechny. Záleží na konkrétních eh, podrobnostech a konkrétních okolnostech eh, v každé zemi. Dále, co se týče LNG, tak souhlasím s tím, že se budují stále nové, eh, nová zařízení na LNG, také třeba Spojené království se může nyní pochlubit eh, mnoha novými zásobníky. Je velice dobré, pokud bude možné propojit tyto zásobníky eh, v rámci Evropy s jinými zeměmi, pokud bude potřeba. Ale je nutné si uvědomit, že je také nutné brát v úvahu celosvětový trh protože ta, ty plynovody jsou spíše otázkou eh, regionu. A myslím si, že ty terminály LNG ty jsou mnohem pružnější. Je to mnohem pružnější nástroj a také eh, můžete eh, ten skapalněný zemní plyn dovážet z mnoha vzdálenějších zemí, takže třeba jste zde hovořili o západní Africe a tak dále. Takže myslím, že je dobré se nad tím zamyslet a spíše se snažit eh, mm, vlastně zde uvažovat v takových celosvětových kontextech, protože eh, nicméně tím pádem eh, si také musíte uvědomit, že se vaším konkurentem stávají takové země jako Čína nebo Indie. Co se týče finančního dopadu tohoto nařízení, tak myslím, že můj kolega už vám eh, sdělil určité číselné údaje, eh, kolik by stály tedy ty eh, investice do zavedení zpětných toků v porovnání s tím, jaké budou ztráty v případě krize výpadu dodávek. Je nutné vzít, mít na paměti, že vždycky se asi budete snažit zabránit tomu, aby došlo ke ztrátám, k finančním ztrátám a to zejména ke ztrátám, které dopadnou na domácnosti. Takže hovořili jste například o určitých eh, pojištěních, pojištění proti eh, velkému, proti velkým výpadkům. Takže myslím, tím jsem pokryl všechny otázky, které se obracely na mě. Děkuji. Uh, uh, Začnu otázkou která byla přímo adresována mně a ještě udělám dodatečné poznámky k dalším věcem, které řekli jiní řečníci. K otázce přeshraniční solidarity. Myslím si, že bych tady měl něco vyjasnit. Pokud vím, tak nejsou žádné je pevné ukazatele, že by eh, eh, bylo nedostatek přeshraniční solidarity. Ovšem, náš model eh, ukazuje, že se tady objevují určité otázky, zvláště kolem využití italských zásobníků a také se kolem toho, co se dělo na Slovensku na konci krize. Tato pozorování našeho modelu korespondují s jasnou, se s poznatkem o tom, že mm, se dostáváme že musíme mluvit s lidmi z průmyslu, ovšem musím jasně říci, že tady není žádný jasný důkaz toho, že by nebylo eh, dostatek této přeshraniční solidarity. Je to však důležitá otázka, které se musí mluvit eh, v tomto typu eh, nařízení a myslím si, že abychom mohli se věnovat takovým otázkám, tak by bylo velice žádoucí, kdybychom eh, měli standardizovaná kritéria, eh, která by byla harmonizována eh, ve všech 27 zemích EU, kde by se mluvilo o tom, jaký typ, jaký úroveň dodávek by měl být udržen. A toto pak začlenuje pochopitelně i další myšlenku, a sice jak by úroveň zásobníků měla být. Eh, provozována. Když jste uprostřed zimy, jak tomu bylo v lednu, tak eh, musíte eh, samozřejmě říci, kolik uvolňujete plynu ze zásobníku a kolik odchází ze zásobníku, tak abyste se mohli připravit na únor nebo březen. A, takže je nutné mít tady jasná harmonizovaná kritéria, to je žádoucí věc a dále také vnitřní EU, e trh EU. To znamená, tato kritéria pro zásobníky by tady měla být na evropské úrovni, protože plyn může být dopravován z jedné země do druhé eh, vnitřním eh, trhu. Další otázka, která byla mě přímo adresována, se týkala eh, účinnosti poptávek plynu. Já si myslím, že to je velice důležité. Je to další kritická otázka. Analýza, kterou jsem vám tady ukazoval, a také kritéria, tak jak byla navržena komisí, využívají současných dat souvisejících s poptávkou tak, aby bylo možné posoudit eh, N-1 bezpečnost dodávek a nebo ehm, také další scénáře pro krize eh, s ehm, úrovněmi eh, poptávek. Investice do infrastruktury nějakou dobu trvají, to je běžné, než jsou dokončeny. A v tomto období, kdy dokončujete tyto investice, se může tato poptávka pozměnit. V obou směrech může třeba narůst ehm, vzhledem k vyšším poptávkám, dodávkám a v energetickém sektoru, anebo to může být nižší poptávka v důsledku e, třeba vývoje v, sektoru e, domácností. O tom se tady hovořilo. Takže abychom byli schopni posoudit e, bezpečnost dodávek, tak určitě se musíte dívat na celá desetiletí, musíte se dívat na desetiletí dopředu, abyste zajistili, že budete mít správný scénář pro poptávku a tak abyste i zajistili, že budete eh, zajiště, to bude zajištěno po celá desetiletí a že budete činit správná investiční rozhodnutí, eh, mm, třeba na deset let, takovéto posouzení. Ale to je to, co přesně říkal pan Šmelcer a na čem se teď pracuje. Určitě je to správný způsob, správná cesta. Ještě další poznámky spíše obecnějšího charakteru. Číslo jedna, kritérium eh, N-1. Tady bych Nechtěl bych citován, nebo nechci, abyste pochopili, že to není užitečné. Ne, je to správné kritérium, ale je nedostatečné nezačlenuje zcela evropskou perspektivu a také je nejasné, eh, jaká je, jaké je propojení interakce mezi různými zeměmi mm, jak je to pokryto tímto eh, mm, opatřením. Takže podle mého názoru evropská eh, mm, perspektiva tady trošku tu postrádáme. Eh, a za druhé, o tom již bylo hovořeno, je otázka objemu. Ta je důležitá, zvláště v oblasti zásobování zásobníků a za třetí, jak už bylo řečeno, nechává to určitý prostor pro interpretace, což není úplně tak, tak užitečné. Uh, pak ještě otázka LNG, k tomu jenom jednu poznámku. Zcela souhlasím s posouzením toho, že eh, více eh, kapacit LNG zvyšuje eh, dodávky a pokud bychom měli mít nadbytečné terminály LNG, tak to by mm, bylo užitečné. Pak už by vystala otázka, kdo by investoval do těchto redundantních terminálů, které nejsou využívány potom by mohly být využívány třeba v době krize, tedy kdo bude platit, eh, kdo to, do toho bude investovat. Ovšem, Rád bych zdůraznil také, že LNG není eh, jedinou mm, důležitou infrastrukturou, která zvyšuje bezpečnost dodávek v tomto typu krize. Například eh, Nord Stream v mm, eh, investice a jeho východní mm, To by také zvýšilo objemy, které by mohly být dopravovány do východní Evropy. A to jinými trasami v případě přerušení dodávek z Ukrajiny. To znamená, Infrastruktury, tyto infrastruktury jsou také užitečné, eh, stejně tak jako LNG, a to tež platí pro Nabuko nebo jiné eh, velké infrastrukturální projekty také ve středozemní oblasti a jinde. A eh, dále to byla otázka úrovni zásobníků, jestli by měly by tady existovat závazky, které by byly začleněny do tohoto nařízení. Můj osobní názor na tuto věc bude asi tento. Navrhl bych aby to bylo jasnou součástí návrhu, aby se definovala řádná úroveň eh, těchto eh, zásobníků a bylo zajištěno to, že tyto standardy budou také monitorovány mm, na evropské úrovni. A také by to mělo eh, začlenovat opatření toho, co by se mělo stát kdy, pokud dojde Evropa k závěru, že tyto zásobníky už eh, nejsou v souladu, nedrží krok s těmito kritérii. Nemyslím si, že v této fázi je nezbytné sledovat nebo dívat se teď na mm, přímý eh, příspěvek do takovýchto eh, zásobníků, strategických zásobníků. Ale myslím si, že bychom měli mít jasno v tom, co se stane, eh, když Evropa dojde k názoru, že eh, tyto eh, zásobníky nejsou dostatečně, do dostatečné úrovni udržovány. A mm, poslední bod, tady bych chtěl zopakovat to, co jsem už řekl, a to byla otázka k týkající se e, e, těch informací, o kterých existují pohyby, tedy, které by měly být předány e, plynovým, ze strany plynového průmyslu komisi, tak aby komise měla možnost přímých intervencí na trh s plynem. Tak jak já interpretuji tento návrh, a proč si myslím, že tady existuje takovéto opatření? Myslím si totiž, že je to zacíleno hlavně na otázku potenciálního nedostatku přeshraniční solidarity. Toto by mohlo nastat, kdyby například um, konkurenční společ, členské státy uh, začaly politicky ovlivňovat situaci a nereagovaly dostatečným způsobem na tyto cenové signály nebo jakékoliv jiné signály. To by um, byla špatná situace pro evropský plyn a plynárenský průmysl, pokud by toto nastalo. Takže ano, myslím si, že potřebujete opatření, abyste pečlivě toto sledovali, ale já si osobně myslím, že opatření, které je zaměřeno na přímé intervence ze strany komise, je příliš velké sousto a spíše bych tady um, uvítal nějaký sankční mechanismus. Ten bych považoval za um, něco užitečnějšího. Tak aby se společnosti chovaly příslušným způsobem na trhu. Děkuji. Už jsme téměř pod tlakem. Kolegyně Hamsová není tady, pan kolega Zukalas. Prosím, buďte struční. Děkuji, já tady se pokusím být velmi stručný. Chtěl bych se zeptat na procento Eh, LNG, eh, pardon, LNG. Chci se zeptat, eh, zda to může být řešení, které by pomohlo třeba Bulharsku, které by mohlo být využito pro Bulharsko. Možná bychom třeba mohli dodávat ten skapalněný zemní plyn Bulharsku. Nevím, jaké je to číslo. Je to 300? Mám to číslo správné? To znamená, měli bychom třeba začít vydávat určité dotace na výstavbu nových, gas, eh, nových plynových zásobníků, aby bylo možné mezi zeměmi eh, převádět eh, zemní plyn, tedy ten skapaněný LNG. A ještě mám otázku, která se týká nového plynovodu, který se nazývá Nabuko. Není to pouze tak, že nahrazuje závislost na jedné zemi závislostí na jiné zemi. To znamená, že místo toho, abychom eh, záviseli na Rusku a Ukrajině, tak budeme záviset na Azerbajdžánu a na Turecku. To znamená, že pouze měníme zemi, nicméně stále jsme na někom závislí, co by Evropská unie. Evropská unie bude stále jako celek záviset na nějaké jiné zemi. Také zde máme Libii a Egypt, myslím, že se taky s nimi počítá. Pan Přezino. Eh, vyjádřím pouze eh, své mínění, že z těch prezentací plyne to, že jsme při minulé plynové krizi měli opravdu veliké štěstí, že se sešlo několik pozitivních okolností a že tuto zimu už takto pozitivní okolnosti být nemusí. Eh, chtěl bych se zeptat na dvě věci Jedna z nich je eh, k tomu pravidlu N-1. Eh, a sice eh, pana Betřiga bych se zeptal na podrobnosti těch stres testů, o kterých on mluvil, zda by nějakým způsobem mohli nahradit anebo doplnit pravidlo N-1. A všech expertů bych se chtěl zeptat na jednu otázku týkající se financování těchto opatření Myslíte si, že je v pořádku, když firmy za normálních okolností, když jde business as usual, eh, vytváří zisk a prosperují a v případě, že se jedná o budování kapacit, sítí a podobně, eh, které jsou eh, připraveny pro výkyv na trhu, zdá jakési pohledy bokem na jiné zdroje financování, třeba státní a e, nebo unijní, jsou z tohoto pohledu morálně v pořádku. E, co se týče e, tohoto, chci vyjádřit to, že vyřešení základních strategických otázek je otázkou většího většího zapojení plynu do portfolia spotřeby všech, zejména východoevropských zemí. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi, pan Karas. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. E, podle těch snímků se ukazuje, že e, dobře fungující trh je nejlepší způsob, jak zajistit dodávky. E, jak také pan Becetev hovořil o tom, eh, on hovořil o tom, že máme, do, že máme eh, důvěřovat trhu i v době krizi, krize. A já s tím souhlasím. To, byla, to je hudba pro... Mm, to, to, to je to, co chci slyšet. Pokud je zde fungující trh, tak pak se ten trh s tou krizí, s tou krizí dokáže lépe vyrovnat. A pokud je zde fungující trh, tak potom můžete plyn přesouvat z jednoho konce Evropy na druhý. Takže s tím jsem souhlasil. Na začátku té sněmovny, eh, pardon, na začátku těch snímků jsme měli uvedené číslo asi 800 až 900 milionů eur, že by to tedy eh, byla cena, ale vidíme, že to byla cena, která byla mnohem menší, než jakou potom stojí eh, ty škody, které jsou způsobené uh, přerušením dodávek. Chtěl bych ještě požádat mluvčího, zda by mohl říci, jaké by byly náklady, které by souvisely s propojeními v rámci Evropy, aby vznikl fungující trh. Jak, kolik, eh, jak, jak, jak, jak nákladné by bylo propojení všech zemí, které zatím vůbec nejsou propojeny s ostatními zeměmi. A souhlasím s tím tedy, že je dobré mít fungující trh, ale nejprve musíte mít infrastrukturu, čili jaké náklady by to sebou neslo. Děkuji, pan Čičesto. Uh, Děkuji, pane předsedo. Můj kolega pan Březina už vyjádřil jednu z mých otázek. A to tím, že se ptal pana profesora Betzigeho, aby trošku eh, více pohovořil o systému, eh, který je založen onom stress testing. Takže to, to jenom chci potvrdit tuto otázku. Otázka na pana eh, Van Bömena který, jak jsem, jestli jsem správně slyšel, řekl, že není pro 60-denní limit. Proč ne? Protože tady hovoříme o krizové situaci, ne o strukturálním nedostatku dodávek. A 60 dnů to je docela dlouhá doba pro takovou krizovou situaci. A pokud se nám nepodaří najít řešení po 60 dnech, tak mm, eh, se asi mm, potom nemusíme už o nic starat, protože pak už se to stává strukturálním problémem. A um, ještě mě bylo řečeno, že 10%, 10% ztráta mm, eh, dodávek plynu může být vyvolána eh, právě takovou krizovou situací a to může být nižší nebo vyšší. Eh, k tomuto nemám konkrétní názor, ale tam se na váš názor. A konečně, pane předsedo, otázka na pana Kramera. Říkám si, co, jaký je váš názor na to, pokud jste si vědomi nedávných tiskových prohlášení, které jsem viděl. Tady se mluví o tom, že je daleko více dodávek plynu, které jsou k dispozici, než vůbec předpokládáme, nebo jsme předpokládali v nedávné době kvůli změnám na trhu. Tady k tomu byl učiněn už odkaz mm, mm, nárůst účinnosti a tak dále a také dopad dodávek LNG. A toto nás učiní méně závislými na dovozu ze východu, než eh, tomu je v současné době. Je to jenom krátkodový optimismus kvůli mm, recesi, ehm, což je ehm, to je tak skutečně taková zvláštní eh, souvislost, a nebo tady ehm, je nějaký náznak toho, že tady bude dlouhodobá změna na trhu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Ford. Velmi děkuji. Velmi děkuji. Chci se zeptat na zabezpečení nebo na bezpečnost těch samotných plynových zásobníků. Protože možná je to otázka, která zajímá eh, ty občany, kteří eh, žijí v blízkosti těch zásobníků. Co se týče eh, v mém vlastním okrsku je zásobník na ropu a v minulosti tam je Eh, explozi těch výparů, což bylo to největší vlastně výbuch od konce druhé světové války. A hovoří se o tom, že kdyby k tomu výbuchu došlo v jiné části dne, naštěstí k tomu došlo ve čtyři hodiny ráno, v neděli ráno, eh, ale říká se, že pokud by k tomu výbuchu došlo v jinou denní dobu, tak by došlo k určitě e, ke ztrátě mnoha životům. A proto právě můj volební okrsek se velice zajímá o bezpečnost jakýchkoliv zásobníků, ať již na ropu nebo na plyn. A také e, v našem e, okrsku stojí zásobník, který už je dost starý, byl vystavěn v 60. letech je to zásobník, který je na jednom ostrově, kde žije velký počet obyvatel a z toho ostrova existuje, mm, vlastně není lehké se dostat v případě nějaké, nějakého, nějakého výbuchu a tak dále. Takže mě také zajímá, zda se plánuje určitý standard nebo určitý nor, určité normy také na údržbu těchto zásobníků. A také bych se vás chtěla zeptat eh, jako odborníka, Eh, vy jste hovořil o tom, že lidé nechtějí mít zahumny, nějaké zásobníky a tak dále, že velice často jsou proti výstavbě nových zásobníků, ale já si myslím, že bychom to měli brát v úvahu, to, že mají občané obavy. Děkuji. Děkuji, paní Marquez. Poslední otázka. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, zopakovat to, co řekl pan Chichester. Také jsem se chtěla zeptat na podobnou otázku. V Nizozemsku máme pocit, že e, je, není vyjasněna otázka té krize. Co to tedy je krize? Co se míní krizí a kdy vypukne? E, chtěla bych e, znát názory vás všech v panelu, protože tak, jak to chápu, tak se hovoří o tom, že uh, hovoří se zde o 10% dodávek, ale v Nizozemsku máme cíl minimálně 20%, takže zajímá mě váš názor na tuto definici. Děkuji. Děkuji, prosím, referující, aby poskytli krátkou odpověď, na nejvýš jedna či dvě minutky. Prosím, soustřeďte se na ty otázky, které vás zajímaví. Pan Čmelce jako první. Já bych začal financováním infrastruktury a investic, které se mají zabývat bezpečností dodávek. Existují dvě možnosti. Buď se jedná o investici, která je tržní investicí, což znamená, je to kapacita transportu, kde je třeba uspokojit poptávku a potom ty kapacity je možno eh, si rezervovat. Jsou to ty investice týkající se zpětného toku které znamenají dodatečnou flexibilitu toku plynů. Je možno si zarezervovat eh, tyto kapacity. A další možnost to je rozšiřování eh, kapacit pro případ krize. Tady vycházíme z toho, že tyto náklady je třeba zohlednit v nákladech na síť. Samozřejmě je nutno je uznat, eh, regulačním orgánem. Mezi jednotlivými provozovateli sítě anebo provozovateli tedy dálkových sítí musí dojít potom rozdělení nákladů. V této souvislosti nesmíme zapomínat na určitý poměr, protože náklady přenosové sítě nebo dálkové sítě obnášejí zhruba 5 až 8 celkových nákladů čili zdvojení nákladů to by bylo o hodně nižší položka než zvyšování cen plynu pro zákazníky. A nyní k definici. Definici krize. Zkušenosti, které jsme nazbírali, vycházejí z toho, že krize se nekoná tehdy, když situace na trhu je možno zvládnout pomocí běžných tržních prostředků. Tato definice a tento přístup k definici má za účel, že situace přenechá trhu tak dlouho, pokud je to vůbec možné. Existují individuální situace, které může vyřešit trh. Takže Krizová situace nastane až tehdy, kdy trh není schopen zvládnout takovouto situaci. Co se týče jiných druhů plynu, jako například Nabuko, tak my se snažíme hledat alternativní možnosti pro přepravu. Neexistuje pouze jeden jediný projekt, existují různé eh, plynovody a když se podíváme na potřebu plynu v Evropě, eh, kterou samozřejmě potom musíme poměřovat s různými plynovými elektrárnami, tak veškeré tyto projekty mají své oprávnění. A jde o to, abychom zabezpečili různé možnosti pro Evropu. Pan Kramer? Děkuji, pane předsedo. Tak nejprve LNG zase. Tady byla položena otázka. V Bulharsku bohužel nemám teď žádné další údaje, nemohu podat konkrétní odpověď, ale rád bych zdůraznil některé obecné věci, které souvisí s LNG a s instalací, která napomůže eh, vyrovnat se s přerušenými dodávkami. První otázka je, ano, je dobré mít terminál LNG pro takovouto situaci, ale kdo bude dodávat do toho terminálu ehm, a bude dostatek LNG, aby ta dodávka přišla v době, kdy je ji zapotřebí, tak to je jasná, jasný bod, o kterém musíme přemýšlet v tomto kontextu. Další věc, můžeme se dohodnout pak s dodavatelem na eh, ceně, kdy bude mít pocit, že to je konkurenceschopná cena, takže mm, bude dodávat, protože, jak již bylo řečeno dříve, kvůli nárůstu eh, trhu s LNG eh, máte situaci, kdy například náklady, transporty jsou směrovány tam, kde dostanou největší cenu. Je to pochopitelné. Výrobci LNG budou chtít jít do těchto destinací a otázka, jestli se můžete dohodnout na tom, že budete mít bezpečnost dodávek LNG, i když třeba i na vašem trhu, kde nejste schopni eh, zaplatit tu nejvyšší cenu, tak jak to udělat, jak eh, to zařídit, to je důležitá věc lodní eh, doprava, tak toto není taková kritická situace obecně řečeno eh, za LNG. Teď eh, na příští léta existuje dostatek počtu takovýchto lodních zařízení, která můžou dopravovat LNG, takže si nemyslím, že to by byla kritická situace. Otázka spíše, je, jestli se mohou postavit terminály, jestli můžete mm, zařídit dodávku za cenu, která bude přijatelná pro dodavatele. A samozřejmě ještě k tomu mm, tyto terminály LNG potřebují pozemní spojení a jestli máte vůbec systémy a celé aranžma a nařízení, která vám umožní investovat do těchto pozemních mm, propojení, tak aby to šlo ke konečnému spotřebiteli. Pak otázka financování. Jak průmysl platí nebo kdo platí, jak toto celé zařídit. Jenom mohu uvést příklady, které jsem tady dosud zaznamenal pro tento typ krize a krizových opatření, kdy v celé řadě zemí Máte třeba ropné, zá, ropné zásoby, jsou takovým příkladem, ale tady bych nechtěl činit snad přímou paralelu s plynem. Zase jsou to úplně jiná obchodní odvětví a jiná mm, e, paliva, ale e, musí tady být určité aranžma, kdy mm, vláda mm, rozhodne, jaké minimální množství, eh, které je požadované a jestli průmysl eh, v normálních obchodních podmínkách by eh, dodávali toto množství. A tady musí být ještě dodatečné vyvinuté úsilí, tak aby bylo zajištěno to, že náklady tohoto dodatečného úsilí se rozloží na celý trh. Takže toto, tak aby to bylo praktické, aby to bylo množství pro jednotlivé společnosti nebo osoby, aby to zůstalo na minimum. Pak tady padla otázka nedávných tiskových prohlášení, že existuje více eh, dodávek plynu. Eh, mm, ano, je tady zajímavý nový vývoj. O tom není pochyb. Průmysl pracuje tvrdě, aby mm, se dostal novým příležitostem, aby to byly eh, ropné a plynové rezervy, kterých bude využito. Už jsem hovořil o nekonvenčním plynu ve Spojených státech, který určitě eh, napomůže eh, situaci dodávek tam a také LNG, který by mohl eh, jít do USA nebo někam jinam. Takže toto je dobrý příklad toho, jak to může napomoci i druhým stranám. Ale ještě uvidíme, jaké tyto příležitosti budou na evropských trzích. A pak konečně otázka toho, jestli Evropa globálně je konkurenceschopná jako destinace pro eh, zemní plyn, eh, mimo, mimo, který přichází mimo Evropu. Konkurenceschopná nejenom z finančního hlediska, ale také eh, zdali je schopna vybudovat infrastrukturu včas, infrastrukturu, kterou potřebujete tak, aby se plyn dostal na trhu tam, kam, jeho, kam je nutný. Takže třetí balíček a dobrá implementace třetího balíčku, to se nám velice hodí. Otázka je, jestli máme rámcové podmínky ve společenství a v jednotlivých zemích, abychom vybudovali infrastrukturu, kterou potřebujeme. Průmysl bude ochoten, bude velice ochoten eh, nést tato, tyto investice. Eh, je tady finanční společenství, eh, které je daleko více zainteresováno na tom investovat do těchto infrastruktur, pokud tady budou při, přiměřené a návratnost těchto investic. A jak už jsem řekl předtím, to mnohdy tak nebývá. A velice souhlasím s varováním, které tady bylo vyřčeno, to souviselo s recesí, že poptávka plynu je nižší a proto zmizí problém. Veškeré konzervativní odhady ukazují na významný e, na navýšení poptávek plynu, dodávek plynu v Evropské unii a i kdyby to bylo jen proto, že e, tady se no, mohou zvyš, snižovat rezervy ve společenství a proto je moudré do, správným způsobem využít větších rezerv mimo společenství a mít e, infrastrukturu, pomocí které ten plyn dostanete. Pak plynové zásobníky, ano, toto je opravdu důležitá věc celá tato situace v plynovém, e, v plynovém sektoru je, vypadá skvěle to, čeho jsme dosáhli, ale musíme být i nadále ostražití, musíme se postarat o to, aby, abychom adekvátně investovali do údržby a do náhrady různých zařízení. A pak eh, si musíme být také vědomi toho, že eh, jsou tu nové poznatky a to například ruku v ruce s instalací nového terminálu LNG, o kterém jsme mluvili předtím. Ehm, Tady eh, byly nové poznatky eh, aplikovány eh, do zařízení a do bezpečnosti těchto zařízení a proto je v tomto smyslu důležité, aby národní úřady si vyměňovaly zkušenosti a mm, aby cokoliv, co se může udělat pro, pro posílení tohoto, byl dobrý krok. A konečně definice krize. Souhlasím s tím, co řekl předešlý řečník ehm, klíčem i nadále je toto, jestliže přemýšlíme, přemýšlíme o mm, eh, řízení k, managementu krize, tak eh, eh, se musíme podívat na základní projekty, investice do infrastruktury, do zásobníků LNG a to všechno je, musíme udělat, abychom vytvořili správné prostředí, tak aby alespoň toto měli v ruce a pak bychom měli postupovat velmi selektivně, tak aby případné kritické situace byly s příslušným způsobem překonány a to společně samozřejmě s ruku v ruce s průmyslem a ostatními úřady. Děkuji. Děkuji, prosím, buďme struční, protože jsme pod časovým tlakem. Děkuji, budu velice stručný. Co se týče LNG Bul a pro Bulharsko, myslím si, že to by mohlo fungovat, protože Eh, spolupráce mezi Bulharskem a Řeckem fungovala, nicméně nebyl jste žádný, nebyla zde žádná smlouva, která by umožňovala právě zpětný tok do Bulharska a trvalo to několik týdnů, než se to vyřešilo. Eh, pak se byla otázka, zda souhlasím nebo nesouhlasím s tím časovým eh, limitem Myslím si, že je zde nutné rozlišovat mezi standardem pro infrastrukturu a standardem pro dodávky. Co se týče té infrastruktury, tak je zde otázka, zda místní, zda ta infrastruktura dokáže dodávat plyn v případě výpadku největšího dodavatele. A co se týče eh, tam si myslím, že těch 60 dní by mělo eh, by, by to tak mělo fungovat. To znamená, že ta infrastruktura by to měla dokázat těch 60 dní dodávat plyn. A co se týče standardu pro dodávku, tak tam nevím, zda by se měl stanovit určitý počet dní. Co se týče toho, kdy, vy, kdy, kdy vyhlásit eh, stav eh, krize, tak tam si nejsem jistý. Myslím, že vlády a komise musí úzce sledovat, jak to vypadá na trhu a e, myslím, že většina trhů se dokáže vyrovnat s určitými výpadky dodávek a pouze když by zde bylo skutečně doloženo, že ten trh se s tím sám neporadí, tak potom by e, členský stát nebo Komise mohli zasáhnout. Protože pokud by se pokud by docházelo k těmto zásahům dříve, tak by to mohlo vést k určitým spekulacím ze strany plynárenství nebo eh, mohlo by to vlastně pokřivit eh, chování těch aktérů na plynárenském trhu. Myslím, že kolega Kramer už eh, pohodně pohovořil o některých věcech, takže já se k tomu vyjádřím pouze stručně je nutné si uvědomit, že vedle těch eh, zásobníků na LNG, tak eh, většinou je to, většinou to jsou zásobníky, kde ten plyn již v minulosti byl. A co se týče dodávek plynu, otázka je zde, nebo padla zde otázka, zda bude dostatek plynu v budoucnu. Zatím se ukazuje, že každý, eh, nebo že, že stále se dochází k nacházení nových naležišť a stále ještě toho plynuje více, než spotřebujeme. Nicméně to se bohužel netýká Evropy, protože v Evropě e, těch zdrojů plynu je nedostatek. Děkuji. Děkuji, pan profesor Petřík. E, Děkuji. Ještě já se vyjádřím k těm stres testům, protože zde na to padla otázka. Navrhoval bych, aby stres testy e, měly dva, dva prvky. Za prvé, podrobný model toku plynu v Evropě, který by zahrňoval skladování a také um, uh, objem v těch skladech v určitou dobu a také určitý minimální standard pro dodávky, pro určité uh, pro konkrétní uh, um, spotřebitele. A dalším prvkem by byla určitá teplota. To znamená, že toto byste využili a po, využili byste, udělali byste analýzu, a mohli byste provést, eh, vypočítat si určitý model. A zde ten ukazatel N-1 eh, by nebyl nahlížen pouze z pohledu eh, jednotlivce, ale také by to mohlo být tedy mohlo by to být tedy z pohledu jednotlivé země, například ze které dováž, dovážíme plyn. To znamená, že na základě tohoto modelu můžete ten ukazatel můžete ten ukazatel zjistit, eh, vlastně ukazatel, který se týká konkrétní země. A pokud uplatníte eh, ten ukazatel N-1, tak můžete dokonce vypočítat, kolik dní bude trvat, než dojde k té krizi a jaké země budou, eh, do, do jaké míry tím budou zasaženy. Také můžete třeba vypočítat, eh, kolik, nebo pokud tedy zjistíte, kolik dní ještě vystačíte s plynem, dokud nejde ke skutečné krizi, tak to je přesně ten údaj, který potřebujete. Myslím, že toto to, to je velice dobrý model, se kterým můžeme začít. Za druhé, co se týče ještě financování, jste byla otázka. Myslím si, že financování by mělo být zejména ze strany e, zákazníků té přenosové soustavy. A pokud chcete, aby platili i za ty nadbytečné e, zásobníky, tak e, je nutné tedy, aby zde byla určitá evropská koordinace, aby nedocházelo k nadbytečným investicím do těch zásobníků na úrovni jednotlivých zemí. Také chci ještě říci, chci podpořit, co řekl pan Kramer, co se týče dlouhodobého vývoje na celosvětovém trhu s plynem. V té krátkodobé perspektivě se se hovoří o té transatlantické ose, ale z toho dlouhodobého hlediska ukazují naše modely velice jasně, že je pravda, že LNG může být velice dobrou komoditou, se kterou lze obchodovat i přeshraničně. Nicméně, co se týče Evropy, tak je důležité tedy aby ty dodávky byly konkurenceschopné a aby ta Evropa dostávala dodávky LNG, které jsou konkurenceschopné a které jsou dobré pro Evropu, pro kontinent. Ještě se chci vyjádřit k otázce bezpečnosti zásobníků. Jsou velké rozdíly v kvalitě těch zásobníků v Evropě a záleží to také na geo, geologickém podloží nebo na geologických podmínkách, což je něco, co nelze změnit a ukazuje se, že je zde určitý potenciál pro synergie jednotlivých členských zemí, aby tedy ty členské státy společně zvýšily bezpečnost těchto zásobníků, aby také zabezpečili možnost eh, E, transitu plynu a také třeba tím, že si vyberu zemi, která má nejlepší geologické podmínky pro e, výstavbu těchto zásobníků. A také co se týče Nabuka, hovořili jste o tom, že se zvýší tím naše závislost na Turecku, tak já chci říct si pouze poznámku, která se týká Turecka. E, z jedného modelu se ukazuje, že kdyby existoval obousměrný tok mezi Tureckem a Bulharskem, tak by to velice pomohlo během té doby a že by také mohlo v té době Bulharsko eh, by také mohlo eh, zásobovat Rumunsko. To znamená, Ukazuje se však, že pokud by existoval obousměrný tok mezi Tureckem a Bulharskem, tak by to bylo pro Turecko velice drahé, tato možnost solidarity. Takže je zde otázka, zda vůbec Turecko bude ochotno ukázat tuto solidaritu, zvláště během e, období hospodářské krize. A zda bude mít dostatek prostředků, které by na to byly potřebné. Děkuji. Chtěl bych poděkovat všem referentům, našim expertům a prosím, abyste mě omluvili, že jsme příliš spěchali ke konci. Mám tři věci. Jednu otázku na komisi. Chcete se dnes ještě vyjádřit, nebo to uděláme v následujících disku, diskuzích? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že už trošku uh, nám už, už nemáme příliš času, ale za prvé chtěl bych poděkovat eh, tomuto výboru za zorganizování tohoto slyšení, které bylo nadmíru zajímavé. Uh, a také jsem velice rád, že jsme slyšeli, že ta naše strategie v podstatě jak na radě, tak v parlamentu je shodná s názory našich odborníků. A že se také ukazuje, že je dobré, abychom pokračovali v přípravě tohoto nařízení, protože jsem neslyšel, že by nikdo e, nějakým způsobem kritizoval ty hlavní zásady celého toho nařízení. Naopak spíše všichni říkáte, že je nutné některé věci doladit, ale proti těm hlavním principům jste žádné výhrady nepadly. Souhlasíme s tím, že je nutné některé věci ještě zlepšit. Také už existuje několik mnoho dobrých návrhů, kterým se věnujeme. Co se týče těch standardů, nebo toho standardu pro infrastrukturu a standardu pro dodávku, tak domníváme se, že to jsou klíčové e, prvky. A e, také si myslím, že souhlasím s tím, že je nutné trošku některé věci ještě nebo některé koncepty vyjadřit. Myslím, že i ten samotná zásada N-1 je trošku složitější a asi to nepochopíme všichni, když si to přečteme pouze jednou. Také souhlasím s tím, že je nutné aby ten standard pro infrastrukturu byl vyjasněn a také pan Becuge eh, řekl, že nám chybí infrastruktura, která by zaručila, že ten vnitřní trh by eh, dobře fungoval. V lednu se to ukázalo. To znamená, že určitě, co se týče té infrastruktury, souhlasím. Co se týče nákladů, tak eh, eh, Nyní Evropský plán hospodářské obnovy již věnuje velké finance pro vybudování propojení, právě těch propojení, které chyběly během té lednové plynové krize, aby plyn mohl eh, plynout oběma směry. A také souhlasím s tím, že je nutné dobře chránit odběratele Ehm, hovoříme zde o tom, do jaké míry máme odběratele chránit a před výpady před výpadky hm, dodávek. Myslím si, že je nutné usilovat o co nejširší harmonizaci, ale také souhlasím s tím, že je nutné snížit počet e, těch chráněných odběratelů nebo snížit e, jejich e, objem, protože jinak by to bylo příliš nákladné. Také zde zaznělo, že je důležité spolupracovat s odvětvím energetiky, protože pokud dojde k eh, výpadům dodávek plynu, tak se to odrazí v energetice a je nutné oba tyto aspekty, obě tyto odvětví propojit. To je velmi důležité. Také zde zaznělo, že je nutné hovořit o regionálním rozměru a v souladu s tím také o solidaritě. Co se týče té solidarity, tak eh, je, je nutné, aby ta solidarita byla začleněna ve všech plánech, eh, které členské státy připravují, pokud dojde k eh, výpadku těch dodávek. To znamená, že ta solidarita se má, se má týkat členských států, těch podniků v plenárenství, všech zúčastněných aktérů a je také nutné, aby ten regionální aspekt byl e, pevně součástí všech těchto plánů. Souvisí to také i s tím, e, aby bylo, nutné, e, že je tedy nutné vypracovávat ty krizové plány nikoli pro členské státy, ale také pro regionální úroveň. Myslím si, že dnes odpoledne jsme si vyslechli mnoho zajímavých myšlenek které využijeme. Otázka je, zda ještě více posilovat regionální rozměr této politiky a zda komise má zapojit více aktérů, jako to bylo třeba v případě plánu eh, baltského propojení. Takže velice rád jsem si všechno vyslechl, ale myslím si, že to je pro nás eh, dobrá zpráva. Souhlasím s tím, že je nutné ještě vytvářet modely toků plynu a vytvářet různé scénáře, abychom viděli, Eh, jak bude Evropa reagovat v případě jednotlivých dodávek a jak má na to nejlépe tedy to řešit. Děkuji. Děkuji a prosím paní zpravodajku, paní Kalněte z výboru IMKO, aby nám podala zprávu. Prosím, děkuji vám za trpělivost. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit svým mateřským jazykem. Ráda bych poděkovala expertům za velmi bohatou diskusi, protože mnohé z toho, o čem jsme ve výboru IMCO diskutovali, bylo rovněž prodiskutováno tady mm, mezi námi odborníky. Hlavně si přejeme jasnou definici chráněného odběratele či zákazníka. Musí to být realistická definice, musí být eh, identická pro všechny členské státy za druhé. bychom si přáli jasnou definici chráněných zákazníků, včetně domácností a nemocnic. Pokud všichni odběratelé budou chráněni, pak vlastně nikdo nebude chráněn. A my ve výboru IMCO zdůrazňujeme bezpečnost plynových dodávek a říkáme, že musí být zvýšená trojím způsobem plynové společnosti musí přispět členské státy a celé společenství. A proto musíme definovat eh, zodpovědnosti a role plynárenských společností eh, v krizi. Za prvé bychom rádi zdůraznili roli eh, tržních mechanismů a podmínek krize. Musíme se postarat o to, aby tyto společnosti fungovaly co nejdéle a aby eh, se uchylovali k, mm, k krizovým opatřením, aby to byl až poslední jejich um, krok. A konečně eh, výměna informací. Velmi podporujeme komisi v tom smyslu, že by se mělo konat více konzultací eh, předtím, než eh, se uzavřou smlouvy se třetími zeměmi o mm, dodávkách plynu. IMCO, členové výboru IMCO, jsou toho názoru, že mm, to, to musí být eh, zapracováno do směrnice a sice solidarita a dodávky, jak, tedy jak přeshraniční solidarita, tak solidarita v rámci zemí a tím budou ochráněni ti nejzranitelnější odběratele a konečně bychom neměli zapomínat na to, že bezpečnost dodávek plynu není jenom součástí energetické oblasti, ale musíme mít také daň, která bude odrážet obnovitelné zdroje protože teď slavíme 20. výročí pádu berlínské zdi a také vítáme ratifikaci Lisabonské smlouvy, ale eh, je tady hrozba nedostatečných dodávek z z východu a proto musíme být připraveni ochránit naše zákazníky tak, abychom zajistili stabilní dodávky plynu a musíme si být vědomi toho, že možná eh, budeme v nejbližší době stát tváří v tvář krizi. A proto Evropský parlament musí reagovat rychle a máme zájem na tomto nařízení. chceme, aby bylo ratifikováno co nejdříve. A jsme velmi potěšeni spoluprací, kterou jsme eh, tady eh, zažili při práci na tomto nařízení a jsme velice rádi, že se dnes mohla konat tato diskuse. Děkuji. Vážená paní kolegyně, a předávám slovo panu Sprajodalovi. Prosím, pan Vidal Kvadras má slovo pane předsedo. Teďka chci zhrnout. Nejprve bych chtěl poděkovat všem řečníkům, kteří byli tak laskavi a přijali naše pozvání a dostavili se, oslavili členy našeho výboru. Ehm, je to pro mě zárukou, že vidím, že ehm, tady mm, souhlasím s většinou, souhlasím s většinou eh, návrhů a mm, eh, také zvláště jsem také toho názoru, že je zapotřebí v krizi eh, mít dobře fungující vnitřní eh, trh. Většina členů souhlasí s tím, eh, že během poslední krize se tato situace zvládla dobře. Když člověk vezme v úvahu některé striktní regulační některé omezení na přeshraničních trzích. Chápu, myslím si, že je to správné vyplynulo to také z minulých zasedání. Ehm, v minulé letech v krizi nebyl problém eh, trh s plynem v Evropské unii jako takové, ale fyzické omezení existujících spojení, propojení a také eh, politická rozhodnutí, která byla národně zaměřena, která byla překážkou volného toku plynu, eh, který se měl dostat tam, kde ho bylo zapotřebí. Podle mě tedy výsledkem navrženého nařízení je to, že komise se rozhodla ehm, se vrátit ke zdroji problémů, eh, a to během minulé krize, ale my v parlamentu eh, nesmíme zapomínat na ty, kteří eh, nepřispěli, nevytvořili tyto problémy, ale rozhodujícím způsobem přispěli k tomu, že se hledalo řešení ehm, je tady, jsou tady chránění odběratele. Hm, naši hosté nám říkali, že to závisí na politicích, aby toto definovali. Eh, moje jediná poznámka k tomu zní tak to, že řeknu děkuji. Eh, zcela souhlasím s posouzením, které bylo učiněno k otázce zpětného toku a s tím, jak je důležitý regionální přístup hm, a také potřeba flexibility eh, v případě krizových plánů, protože ta povaha této krize může být velice proměnlivá. A také otázka zásobníků přestože si myslím, že tento konkrétní bod, zásobníky, by měl být ještě rozpracován, možná v nějakém jiném návrhu a e, to vzhledem ke komplexnosti celé záležitosti. A také důležitost transparentnosti tak aby byla zachována důvěrnost tam, kde informací, kde je toho zapotřebí. V druhém kole tady se projevila taková větší benevolentnost kritériem N-1 a zaznamenali jsme toto, ale je tady mnoho aktérů z mnoha různých oblastí, kteří přicházejí s svými obavami, e, které se týkají tohoto textu. Myslím si, že je to trošku technicky obtížné. Nemyslím si, že se tomu tedy budu věnovat ve svém návrhu zprávy, ve svém návrhu první návrhu zprávy. Myslím, že potřebujeme více času, abychom tuto otázku analyzovali. Má představa toho, jak by mělo N-1 vypadat, je tato. Mělo by to být hlavním faktorem nebo prvkem subsidiarity členských států, protože každý národní model eh, může eh, vykazovat eh, velké rozdíly, co se týče povahy trhu s plynem. A mm, jsou tady různé energetické trhy, které vytváří celek, text ve vztahu k mm, n-1 e, se mi je-li být příliš rigidní a nemůže umožnit solidaritu tak, jak eh, je nutná. Velmi důležitá otázka, mm, kterou, se přichází regulační úřady dnes, je otázka sdílení nákladů mezi členskými státy a také investice do infrastruktury, eh, z kterých by mohly profitovat jedna nebo více zemí. Toto je klíčový prvek, mm, který musí, eh, být, musí existovat. Myslím si, že třetí mm, balíček už dává možnosti přeshraniční infrastruktury. A, mm, takže musíme velice důsledně na tomto pracovat, pracovat na třetím balíčku a také tímto vidět souvislost s tímto nařízením. Pošlu e, návrh své zprávy k, mm, překladu. E, mm, tento